pustíme do diskusí týkající se obchodních politik, je třeba vyřídit pár formálních záležitostí. Přijetí pořadu jednání jsou nějaké námitky, nikoliv, tímto je pořad jednání přijat. Schválení zápisu z minulého zasedání. Pokud nikdo nevznese námitku do konce tohoto zasedání, tak budeme považovat tento zápis za schválený. Bod číslo čtyři sdělení předsedy. Tady mohu vám říci, že koordinátoři už 10. října rozhodli o určitých záležitostech a my už jsme vám tyto odpovědi předali a pokud do konce tohoto zasedání nebudou námitky, tak budou považována tato rozhodnutí za přijatá. A jako obvykle je toto zasedání webstreamováno. Já tedy vítám všechny od Talinu do Soluně, od Lisabonu do Lüneburgu a hovořte prosím jasně a nikoli příliš rychle, protože máme tlumočení. No a tím už se dostávám k tématu naší dnešní diskuse. Jsem opravdu rád a poctěn, že zde vedle mě sedí tolik odborníků a na slovo vzatých expertů k obchodní politice. Slavíme Den obchodní politiky. A je nejvyšší čas zamyslet se a pohovořit o té nové politice obchod pro všechny. Ta byla zveřejněna už v říjnu roku 2015 a my se nyní budeme zabývat otázkou, co nám tato nová strategie přináší, jak s ní mohou občané těžit, co s ní máme. No a v mezidobí se už v nedávné minulosti změnilo i obchodní prostředí. I to je něco, čím se musíme zabývat a obchodní strategie někdy se musí opravdu vyzývatelům přizpůsobovat nesmírně rychlá pohotově. Já jsem se domníval, že by se mělo jednat o skutečnou diskusi a nikoli sledem nudných přednášek. Proto jsme se tentokrát rozhodli zorganizovat tuto rozpravu trochu jinak – než to bývalo a poštěstilo se mi, protože pan Alan Beatty souhlasil s tím, že převezme úlohu moderátora. Je to bruselský dopisovatel do novin Financial Times a zároveň odborník na hospodářskou problematiku. Ten tedy velice povolaným způsobem bude nám průvodcem v těch diskusích. Doufám, že se bude jednat o diskusi skutečně živou. Máme zde jak europoslance, tak i studenty, jak Slovaně, Katolické univerzity Slovaně, tak i Svobodné Bruselské univerzity. Ono někdy se odborníci na obchodní problematiku nacházejí v takové vlastní bublině, pouze v tom vlastním světě, ať už výboru či ředitelství pro obchod a prospěje mu muset se zabývat otázkami lidí, kteří stojí mimo tyto orgány a organizace, ať už občanů nebo studentů. Máme zde i paní komisařku Malmstromovou a té dávám slovo na úvod. Děkuji, pane předsedo Lange, dámy a pánové, dobré odpoledne. Děkuji, že jsem opět hostem toho dne obchodních politik. Loni jsme se zamýšleli na cíly a jaký kus cesty jsme urazili. Stále ještě se eh, mění eh, obchodní prostředí a my jsme toho svědky. Minulý rok byl plný výzev, měli jsme velice Pernou eh, vyjednávací agentu. Podařilo se ale završit vyjednávání s Kanadou, uzavřeli jsme vyjednávání s Japonskem, Singapurem a Větnamem a dosáhli jsme politické dohody s Mexikem. Nyní eh, pouze pracujeme už na technických záležitostech. A já jsem v létě se vydala do Austrálie a na Nový Zéland. Tam jsem eh, nakopla vyjednávání a rovněž jsem ještě se účastnila i mm, Eurovize a té soutěže. Ono sice to nebylo původně v plánu, ale dotváří to celový obraz. Zabýváme se i vyjednávání s Indonésií, Tunezí, s Chile a i Zamýšlíme se nad eh, investiční dohodou s Čínou. Tedy toto je vše na stole. Zároveň se snažíme posilit naše defenzivní nástroje, například screening zahraničních přímých investic z pohledu veřejného zájmu a bezpečnosti a pak ještě něco, co už je v pokročilém stádiu a doufáme, že se vše do Vánoc s pomocí právě vaší sněmovny podaří dotáhnout do konce. Zabýváme si i záležitosti transparentnosti a toho, aby se výhody obchodních politik týkaly všech a tím, aby se posílila důvěra v tuto záležitost. Chceme vyrovnané vztahy v tomto velice obtížném prostředí, není to snadné, ale zatím se nám daří. Nyní, když se podíváme do budoucna, tak ty výzvy se mění. Kdysi bylo prioritou konsolidovat obchodní politiky doma a navazovat vztahy v zahraničí. Na tom záleží neustále, ale nyní se musíme přesvědčit, že ty kontakty, které jsme získali, fungují z našeho pohledu z globálního pohledu, abychom ze všech smluv, které podepisujeme, získali maximum. A proto je rozhodující provádění. Bez provádění by to vypadalo jako stavba silnic, aniž by se kdokoliv naučil řídit auto. Proto chceme maximalizovat dopad a ta implementační zpráva se týká právě toho. Zhrnuje, čeho jsme už dosáhli, jak to funguje a co se dá zlepšit. Pomůže nám lépe rozhodovat, lépe Eh, argumentovat ve prospěch obchodu a i zvýšit viditelnost toho, čím se zabýváme, protože se netýká pouze hospodářského růstu a tarifních překážek, ale i našich společných norem, potravinové bezpečnosti, práv zaměstnanců, celních standardů Všude už máme závazná opatření, protože v tomto volebním období došlo ke transformaci obchodních politik. Nejedná se pouze o podporu naší ekonomiky, jedná se rovněž o nositele našich hodnot. A proto právě spolupráce s vámi na otázce z transparentnosti je zásadní. My jsme už v současné době nejtransparentnější na světě. Například zveřejňujeme texty, o nichž se jedná jednáme s nevládními organizacemi a jinými zainteresovanými stranami. Chceme se stát ještě přístupnějšími. Chceme sdělovat, do čeho se pustit, co dělat dále. Týká se to 35 domluv, jak, smluv, jak starších, tak i novějších, například s Jižní Koreou a s Kanadou. Jedná se o všechny typy dohod, jak o těch komplexních, tak i těch eh, hospodářských partnerství, například v Africe, v Tichomoří a um, v Ázii. Tak to tedy to vypadá v kostce. Já nejdříve se podělím o to, kde se myslím, že se nám podařilo kde čeho dosáhnout a posléze se zmíním i určitých nedostatků toho, čeho se nám zatím dosáhnout nepodařilo a jak to zapadá do celkového obrazu. Hlavní zjištění. Obchodu se daří. Naše dohody i v roce 2017 posilovali obchod, zejména vývoz, i přeshraničně je to pozitivní například o více než 12 s Jižní Koreou, eh, Střední Amerika plus 7 a tímto se podařilo zvrátit ten záporný trend z roku 2015. S Kanadou je to zatím ještě mladá dohoda, tam ještě stavíme, budujeme prostředí a už i v tomto raném stádiu už je to kladný obrázek, například stroje a aplikace plus 8%, farmaceutika plus 10% a celkově obchod o něco více než 7%. CETA s Kanadou osekala tarify o 98%, jak u zboží, tak u služeb, doprava, eh, pojištění a tak dále z všeho toho můžeme těžit. Další zjištění se týkají tarifních překážek a například s Mexikem jsme tam odstranili bariéry, co se týče eh, lékařských prostředků, eh, pak se jedná odpadová ocel a eh, z Peru jsou to mlékárenské výrobky, hovězí s Mexikem a s Kanadou 91% těch zemědělských cel bude odstraněna, chráníme pouze ta nejcitlivější, ty nejcitlivější záležitosti. Takže takové hlavní zjištění je, že ze všeho těží i naše zemědělství. S Jižní Koreou tam se export zvýšil o 10% a tam třetina vývozu a 40 dovozu je závislá eh, právě na těchto dohodách. Svědčím to tedy rovněž chráníme naše zemědělské výrobky prostřednictvím eh, označení původu, tak aby naši vývozci si mohli být jistí, že jsou chráněni a zároveň spotřebitele vědí, co kupují. Jsou to tedy velké příležitosti, vysoké standardy, jak v oblasti bezpečnosti, tak životního prostředí a to naplňuje ty kapitoly udržitelného rozvoje. Máme eh, akční plán, 15 bodů, máme eh, naše eh, poradenské skupiny v rámci členských států, tam jsou členy i představitelé občanské společnosti, protože oni nejlépe poznají ten dopad. Z Kolumbii a z Peru rovněž se ukazuje, že jsou ty země stále otevřenější. Podařilo se tedy kde čeho dosáhnout, ale stále ještě máme nad čím pracovat. Tam by se dalo ušetřit další 3,3 miliardy eur a v roce 2015, takže máme co dohánět a můžeme to zvládat lépe. Chceme nejdříve um, šířit klady globalizace. 99% našich podniků jsou malé střední podniky a tam 80% pracovních míst pochází právě od nich, tedy musíme jim pomoci, aby oni mohli lépe působit na zahraničních trzích, musíme jim zpřístupnit tyto trhy, zlepšit informovanost a pomáhat jim, aby trh byl přístupný i pro malé operatory, protože um, ty tarifní bariéry lépe překoná velká firma. Malá si s nimi třeba vůbec neporadí. E, v průběhu vyjednávání s Kanadou jsme vypracovali takový, um, takového průvodce, kde se pokro, krok po kroku vysvětluje, jak si s těmi překážkami poradit. Bude to platit i v případě Japonska. Pracujeme i pomocí koordina, eh, skupiny koordinátorů s členskými státy. Tam se dělíme jak o informace, tak i odborné znalosti. Oni se několikrát ročně scházejí, hovoří o například ochraně životního prostředí a i různé informace si vzájemně předávají. Rovněž i parlament určitě pomocí svých delegací může na tom podílet, využívat své vlastní kanály. Tedy, zhrnuli to, ono je to dobré, funguje to, bilaterální vztahy, e, z nich těžíme, ale co nám ještě zbývá, je posílit multilaterální spolupráci, například VTO. V nejbližší době se budeme soustředovat jak na provádění zde u nás doma, ale i externě posílit VTO v tom, aby nějaká celosvětová pravidla jednak existovala, jednak byla dodržována. Celé dlouhé dekády VTO fungovalo víceméně podobně, nyní se trhy otevírají a celý systém je ohrožen. V roce 1995 eh, vzniklo VTO na základě pravidlech eh, GATU. Kdysi byl uživatel 16 milionů, nyní máme 4,2 miliard a mnohé země vůbec ještě nebyly členy VTO, například Čína či Rusko. Některé i členské státy EU nebyly členy. Nyní máme 164 členů, 23 pozorovatelů. V roce 95 většina hospodářských modelů si byla vzájemně podobná, nyní tam máme obrovskou diverzitu, což znamená růst a dynamiku, ale zároveň další komplexní prvky, s nimi se musí počítat, tam je třeba celý systém aktualizovat. Co by EU chceme, aby ten mechanismus řešení sporů byl opravdu prosazován, jinak bude marginalizován. Pak pravidla. Zatím máme stejná jako v roce 95 a ta musí být aktualizována. A za třetí, celé postupy eh, v rámci VTO musí být posíleny, transparentnější a rovněž musí si poradit s napětím, které vzniká eh, už na té brzké etapě. Chceme tedy, aby země sami přicházely s návrhy, názory, abychom se stali organizací důstojnou pro 21. století. Eh, pohybujeme se ve světě, který je multipolární, hrozeb je stále více, máme nové mocnosti, na druhé straně environmentální katastrofy a i určitá ohniska nestability. Můžeme se na to připravit. Můžeme podporovat hospodářskou stabilitu doma tím, že budeme provádět eh, obchodní dohody, protože obchoda je páteří na těží ekonomiky a pak můžeme těžit z toho, co přinášejí, tvořit pracovní místa a e, blahobyt. Pokud se budeme držet i těch kapitol e, udržitelného rozvoje, tak to bude fungovat i v souladu s našimi hodnotami. Za hranicemi musíme být na straně e, multilaterálního řádu, budovat vztahy s partnery, se spojenci a podpořit obrodu VTO. A tady spoleháme na vás, zejména na Evropský parlament. Děkujeme vám za dosavadní podporu, ale děkujeme i všem ostatním. Doufám, že se to opravdu podaří a že tím si zajistíme místo ve světě, co by obchodní mocnost 21. století. Děkuji za pozornost, ráda odpovím na jakékoliv otázky. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Jmenuji se Alan Beatty a jsem evropským přispěvatelem novin eh, Financial Times. Zabývám se obchodní problematikou eh, asi 15 let a většinu toho období musím přiznat se jednalo spíše o takové eh, tiché a trochu ospalé téma, protože před 19 lety, kdy eh, vzniklo VTO, je třeba říci, že bylo vnímáno spíš co by nějaké řešení interního tlaku. A bylo třeba obnovit důvěru, lidé si nebyli jistí, co vlastně obchod pro ně znamená a bylo třeba posílit inkluzivitu. Nyní se na to období díváme jako na takovou zlatou éru. Zdá se, že se obchod stal nikoli pouze globálním, ale už máme jsme svědky tedy globálních obchodních válek, zejména mezi USA a Čínou. Tedy otázka, eh, co nyní dělá TFA tedy eh, ten, to fórum. A já vás před, vám představím panelisty. Bude to probíhat následovně. Já nejdříve položím panelistům pár otázek, posléze tady už vidím přihlášené otázky z eh, od našich eh, delegátů. Máme tady paní Schmidt eh, z Nadace pro vědu a politiku, pak zde máme um, paní Linu Kár z Etuku, pak samozřejmě paní komisařkou, pana předsedu, pak doktora Loranda Bartelse z Cambridgeské univerzity, Mm, z Business Europe máme tady paní Santos a pak ještě i z Mezinárodní organizace práce eh, představitelů. Nejdříve taková univerzální úvodní otázka. Jak eh, podle vás se situace změnila za poslední tři roky, jak se změnil svět na základě či po těch eh, obchodních válkách? Děkuji, že jste mě pozvali. Abych odpověděla na vaši otázku, já myslím, že spoustu věcí už zmínila samozřejmě paní komisařka Malstromová. Nicméně, pokud je o výzkum specifických oblastí z hlediska obchodu a udržitelného rozvoje, podle mě dochází k posilování sociálních záležitostí ve vztahu k obchodní politice. Také jsou tady jisté akce, které jsou velice vidět na veřejnosti, třeba eh, oceňování spravedlivých měst a také to souvisí s kapitolami o udržitelném rozvoji v obchodních dohodách. To je velmi důležité. A taky si myslím, že je velice obtížné dospět k nějakým závěrům nebo k účinkům, co se týče sociálních a environmentálních otázek v našich partnerských zemích. Možná se o tom zmíníme do větší hloubky později. Vidíme velké zlepšení z hlediska transparentnosti, je mnohem víc informací na webových stránkách a já myslím, že to bylo dřív opravdu špatné. Ale špatné je pořád to, že lidé neberou tyto informace v úvahu. Paní komisařka Melstromová říkala, že jsme zlepšili transparentnost i s cílem znovu získat důvěru. A já myslím, že vazba mezi transparentností a důvěrou je velice volná musíme udělat i další věci. Evropská unie musí udělat další věci, aby znovu získala důvěru. Myslím, že otázce veřejného mínění, co se týče obchodu, se ještě vrátíte. Další věc je účast. To se taky zlepšilo. Občanská společnost teď o věcech víc diskutuje. Už dřív se hodně diskutovalo se soukromým sektorem, ale v občanské společnosti vidím velké zlepšení. Máme teď skupinu odborníků. Nedokážu posoudit, nakolik to má dopad na obchodní politiku jako takovou. Je zřejmé, že nás ještě čeká dlouhá cesta. A pokud jde o nástroje, pořád si myslím, že je tady velký prostor pro vylepšení. Nevím, jestli chcete, abych tomu něco říkala teď, Pokud jde o zapojení, účast a transparentnost, já myslím, že možná bude nutné, abychom byli upřímnější, pokud je o to, co očekáváme o dohod o volném obchodu. Když se podíváme na ty obvyklé analýzy dopadů, většinou to zní velmi pozitivně. A já myslím, že ty účinky se většinou přehánějí na základě toho, jak se to vlastně počítá. Takže by asi bylo lepší, kdybychom byli poctivější častokrát, pokud je o to, co se dá očekávat, protože HDP to ovlivňuje pouze v malé míře. A taky si myslím, že bude pořád nutné aktivněji řešit rizika obchodu, protože samozřejmě pokud máte obchod, mohou narůst pracovní místa, ale obchod může také posílit a vylepšit konkurenci. A to obvykle vede k tomu, že některé sektory, některé části ekonomiky tím utrpí. A jsou diskuze o tom, jak řešit ty, kteří jsou obětí obchodu. A to by nám také možná pomohlo, pokud chceme znovu získat důvěru. To zní hrozně negativně, když řekneme, že někdo utrpí obchodem, ale musíme se tomu také snažit vyhnout. A to znamená určité politiky eh, v oblasti liberalizace obchodu. A já si myslím, že Evropské unii je velice obtížné tyto věci řešit, protože řada těchto politik eh, nezávisí na komisi. Mají to na starosti členské státy. Je třeba řešit vzdělání, daňové záležitosti, distribuci, distribuci obchodu a hospodářských změn. Ale je tady vazba na obchodní politiku a já myslím, že by asi bylo nutné v Evropské unii trošku posílit toto vazbu. To je podle mě nutné, abychom znovu získali důvěru. Ale to nedokáže komise sama. Já myslím, že je to velmi těžké, protože ty nástroje v členských státech a v komisi možná, když tam začínáte vytvářet vazbu, dobře, ale je to opravdová výzva. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Když jsem se začala připravovat na toto zasedání, tak jsem se podívala do svých spisů a našla jsem proslov, který jsem měla tady, v této sněmově, v roce 2015, když jsem mluvila o politice, o obchodu pro všechny. Jenom abych si připomněla, co jsme tehdy říkali. A bohužel, když se podívám já na to, jak vypadá teď situace, nevidím to tak pozitivně jako moje předřečnice. Protože já bych v podstatě mohla vystoupit s úplně stejným proslovem, se stejnou kritikou. Ano, jistá zlepšení nastala, ale také jsme přišli o skvělé příležitosti, jak věci vylepšit. Paní komisařka říkala, že obchod neznamená jenom hospodářský růst. To je pravda. Já myslím, že v Evropě i ve světě už vůbec nejde o to, že obchod je jenom hospodářský růst. Ona říkala, že jde také o hodnoty, některé z nich zmínila, včetně pracovních sil, ale současně, když mluvila o výhodách, zmínila jenom podniky. Pracující zmizely. Hodnoty, které chrání práva pracujících, anebo dokonce životní prostředí, to všechno zmizelo z jejího proslovu. Takže já se ptám, když se podíváme na tu strategii obchod pro všechny, Jestli pořád ještě platí, že pracovně právní otázky, a normální otázky jsou deklarativní v této strategii, nebo jestli opravdu podnikáme nějaké kroky, abychom vylepšili práva pracujících, pracovní podmínky prostřednictvím našich obchodních dohod, což je ten účel kapitol o udržitelném rozvoji. Z příležitost, kterou jsme ztratili, kterou jsme přišli, bylo posílení těchto kapitol, aby to byly důraznější a vynutitelné kapitoly. Já jsem už tři roky v určité funkci v ETUKu a po celé ty tři roky se debatuje eh, s komisí o tom, jestli ty kapitoly jsou nebo nejsou vymahatelné. My říkáme, že jsou velice slabé, že ty mechanismy, které tam jsou, se nevyužívají Ani nemluvě o nějakých serióznějších mechanismech, ze kterých bych to mohlo vycházet a co by ještě víc posílilo to, co je v těch kapitolách. V systému GSP Plus máme určité mechanismy, aby to mělo nějakou sílu a v praxi jsme to také viděli. Když komisařka oznámila, že budou nějaké kroky proti Kambodži, že by se mělo zahájit vyšetřování GSP, naše partnerská země se najednou rozhoupala, něco začala dělat. Takže ty obchodní dohody jsou naším klíčovým nástrojem v obchodním světě. Tak proč tam nemůžeme mít mechanismus, který by posílil tu pracovně právní a environmentální část v těchto dohodách? Takže v tomto smyslu, jak jsem říkala, bych mohla v podstatě vystoupit se stejným proslovem jako před třemi lety. Ano, za ty tři roky se změnilo to, že máme mnohem víc jednání. Mnohem víc mluvíme o těch kapitolách, o udržitelném rozvoji, o tom, jak je implementovat, jak zajistit koordinaci s občanskou společností. Ale ve skutečnosti vlastně žádné změny v praxi nevidím. Skutečně nevidím skutečné změny. Ano, podepsali jsme dohodu s Větnamem. Ale máme pořád ještě ve Větnamu odbory. Dá se mluvit o svobodě združování nebo o kolektivním vyjednávání? Nedá. Protože ve Větnamu nejsou svobodné odbory. Mluvíme o tom? Já jsem nic takového neslyšela. Já vím, že když se vyjednávalo o TPP a USA ještě byly stranou, tak se o tom mluvilo byl návrh určité dohody, ale Spojené státy z toho bohužel couvly. Takže mluvíme o takových věcech. Já je nikde nevidím. Nevidím je. Možná se zavřenými dveřmi o takových věcech mluvíte, ale já to nevidím. Takže když je nevidím já a já se této oblasti věnuji, znamená to, že to nevidí ani nikdo jiný. Musíme při nejmenším, pokud o tom opravdu mluvíme, musíme zajistit, že je to vidět abychom skutečně viděli, že to něco změní. A další příklad je Jižní Korea. Celá léta a přinejmenším přes tři různé komisaře jsme žádali o to, aby se uplatnil ten slabý mechanismus, který v dohodách je. A pořád se to ještě nestalo. A v Jižní Koreji jsou pořád ještě problémy mm, z hlediska pracovně právních otázek a pořád s nimi ještě obchodujeme. Takže já bych mohla projít spoustu seznamů. Ano, mnohem víc mluvíme, máme víc struktur v občanské společnosti, kde se o těch věcech dá mluvit, ale zajdeme dál. Ať jsou skutečné konkrétní kroky a výsledky. Paní komisařko, já mám pocit, že k tomu byste se možná chtěla vyjádřit. Já nevím, jestli toto je správné fórum. Ten argument nebo ty, ty, ty, ty diskuze probíhají už tři roky. Já myslím, že to určitý dopad mělo. Samozřejmě se to špatně poměřuje. Věří lidé naší obchodní politice víc než dřív? Jak to poměřovat? Ale já už pod svými okny nevidím žádné demonstrace. Ale před dvěma a půl eh, roky byly na každodenním pořádku. Já myslím, že ty věci nějakou dobu trvají. Vybudovat důvěru se nedá za pár měsíců. My jsme se systematicky snažili navýšit transparentnost, aby naše návrhy byly v co nejvyšší míře k dispozici aby lidé viděli. Zveřejňujeme brožury, informace, uvádíme konkrétní příklady pro každou zemi, pracujeme s členskými státy, aby to mohli využít. A spolupracujeme s občanskou společností. Já jsem byla prakticky v každé členské zemi několikrát, abychom vedli dialog s občany. Jezdíme na veřejná místa, kam může přijít každý a může se ptát. Spolupracujeme s národními místními parlamenty, s regionálními parlamenty, Máme dialog s občanskou společností. Desetkrát za rok máme poradní skupinu. Já myslím, že nějaký pokrok nastal. Ale samozřejmě to nějakou dobu trvá, než se znovu vybude důvěra, ale lidé se chtějí zapojit a my jim tu možnost dáváme. Pokud je o pracovně právní otázky, já myslím, že tady toho bylo docela dost. Ještě předtím, než jsme podepsali dohodu s Kanadou, já jsem viděla, že se to týká jistých úmluv Mezinárodní organizace práce, oni to urychlili. Samozřejmě mluvíme o pracovně právních otázkách s Větnamem. Několikrát jsme o tom mluvili, ale musíme také znát omezení, protože obchodní dohoda nevede k tomu, že z nějaké země se přes noc stane demokracie. Větnam ví, že musí nebo musel eh, reformovat pracovní právo, než to stoupí v platnost. Kambodža, to jste říkali sami. Už teď tam nastal jistý pokrok v oblasti pracovního práva a svobody projevu, to je dobře. My jsme uplatnili mechanismus GSP, tlačíme na Koreu, na Peru. I v těchto zemích nastal pokrok. Takže ano, posune se to dopředu, ale nějakou dobu to trvá. A nestačí, když Evropané něco řeknou. Je potřeba, aby v té které zemi něco udělali. A ty země jsou naši partneři, my s nimi spolupracujeme, mluvíme s nimi a vidíme také pokrok. Ale ano, trvá to nějakou dobu. Obchodní politika nemůže být jediným nástrojem, který ve světě povede k nějakému zlepšení. Musíme být také realisté, čeho je možné dosáhnout. Máme další nástroje politiky. V zahraniční politice máme spolupráci, rozvojovou pomoc a tak dále. To je součástí celého procesu. Ale já myslím, že za ty dva roky, což je krátká doba, jsme posílili naše úsilí Viděli jsme určité výsledky, samozřejmě jisté výsledky. Je to každodenní práce, ale je to vysoko na eh, seznamu priorit. Máme různé dohody, máme odkazy na pařížské dohody, máme eh, princip předběžné opatrnosti, takže máme to v našich dohodách. Ale musí to udělat i další země. A mimochodem se to rozšiřuje. Progresivní nebo udržitelné, nebo ať už to nazvete, jak chcete, pracovní politiky se šíří. I další země tyto věci zavádějí do svých obchodních dohod. Takže tento trend jistě se trvá. To je, jde o to, jak vidět sklenici, jste na půl plnou, na půl prázdnou. Nejsem si jist, samozřejmě. Tady jsou změny, transparentnost, velká změna. Mm, jenom 23 členů parlamentu má eh, plný přístup k veškeré dokumentaci o mm, vyjednáváních, eh, eh, o dohodách, podních dohodách, takže došlo zde k velké změně transparentnosti na webu a já si velice dobře pamatuji, kdy v minulosti systém ISDS, který komise předložila a teď se to změnilo. Teď máme tedy, eh, teď jsme přešli od toho eh, soukromého řešení sporu k eh, řešení sporu s investory před soudy, normálními soudy, takže došlo k posunu. A potom i užší spolupráce s dalšími politickými oblastmi je co zlepšovat. Je to nutné, protože se změnilo eh, zásadně globální prostředí, globální kontext. Před třemi lety vše, dejme tomu, měl nějaký pořádek, ale po volbách ve Spojených státech došlo ke změně a zaměřit se na systém fair trade, který by garantoval normy, nízké, spotřeby, nízké ceny pro spotřebitele a tak dále. To je úplně nová dimenze. A třetí poznámka. Můžeme vytvářet obchodní politiku v EU a můžeme uzavírat obchodní dohody, někdy ale máme příliš velká očekávání, že ty obchodní dohody vyřeší věci, které eh, z podstaty věci nemohou být řešeny obchodem. A zde asi bychom měli mm, být systematičtější a více v souladu s dalšími politickými oblastmi a více jako koherentnější, takže eh, podle mého soudu je ta sklenice napůl plná. Ano, ono je těžké, jak měřit, je těžké měřit pokrok, jak řekli předřečníci, je těžké také i vědět, eh, kdo, kdo bude mít nakonec výhodu z obchodu. Vždycky obchod někoho poškodí a druhý z toho profituje. Tady je takový vtip, že byrokracie funguje nejlépe, pokud jde o eh, tedy ty eh, dokumenty, no, přípravu tedy papíru, ale potom tedy pouze teoretický obchod vyřeší, ale je jasné, že jeden z efektů liberalizace obchodu je právě, že dočasně lidé třeba přijdou o práci, takže to je velice ambiciozní směřování a bude mít smysl, pokud dojde k takové eh, změně, podstatné změně a ten obchod eh, bude tedy eh, k prospěchu Evropanů. Já jsem eh, Australan ve Spojeném království a pořád ještě tedy v EU a já to vidím z jiného pohledu. Ten balíček eh, obchod pro všechny, mm, to je balíček, který přispěl významně přispěl k dialogu ve světě o tom, jak řešit dopady globalizace. To není nic nového, to se můžeme vrátit do roku 1919, kdy byla vytvořena Mezinárodní organizace práce ze stejného důvodu. A i eh, ty obchodní strategie, řekla paní komisařka, je podobná mm, přístupům jiných států. Eh, takže v obchodních smlouvách, dohodách mm, o co se snažíme, ono to selhalo BTO i kvůli Spojeným státům, je to v podstatě trošku ty vaše regulační normy se jak si byly vnuceny, dostali se do jiných zemí a nebyly to původně jejich regulační normy, nebyla to jejich vlastní, jim vlastní regulace. Ano, ale právní rámec, který máme, je docela dobrý. Víme, že to je dlouhodobý projekt, ale tady jde o to, aby i ostatní země přijaly stejné normy třeba udržitelného eh, rozvoje a aby byly zakotveny v těchto obchodních dohodách, což mm, je mm, většinou podle přání EU, někdy tedy i podle mezinárodních standardů. A jste, když se podíváte na, potom na ty obchodní dohody, tak co je proveditelné, co je vynučitelné, vymahatelné. V těchto obchodních dohodách eh, jsou odkazy na korporátní odpovědnost, na, eh, na fair trade eh, na, a podobně. Já, kdybych měl hm, hm, Eh, to znamená eh, celá ta diskuze o těch podobných produktech, eh, zdali lze diskriminovat mezi nimi a co to je fair trade. Zde hm, takový výrobek vyrobený nějakým způsobem je odlišný od výrobku, který je vyrobený jiným způsobem a hm, takže nejsou tedy podobné. A takže hm, potom je to otázka eh, té ochrany těch výrobků, jak je chránit. Takže zde existuje celý arzenál, tedy ustanovení v těchto dohodách. Já si myslím, že mm, ta politika byla úspěšná, změnila způsob myšlení lidí a lidé si propojují výhody z obchodu, mm, které to pro ně tady má. A mm, Eh, samozřejmě i to znamená, že když se zvýší standardy v těch jiných zemích, tak to sníží konkurenční tlak na EU. A potom ještě poslední poznámka asi to, že my tedy hodně, hodně tedy vycholujeme obchod, tak zde mm, uvidíme tedy, jak to bude, že eh, vystoupí EU a potom ty Eh, non-regression clauses, eh, ty mm, klauzule eh, o tom, že nelze od něčeho ustoupit, například ochrana životního prostředí a podobně. Takže zde my mm, na konci té přechodné období stejně je budeme mít tyto ekologické environmentální standardy a doufám, že navždy, že od nich neustoupíme. A zde mm, Mm, jde o to, aby v tomto případě ta stávající regulace byla zachována u nás a aby ta strategie Trade for All, obchod pro všechny, aby znamenala, že se budou vyvážet, exportovat dohodnuté standardy, pokud se to podaří, ale eh, export těch norem do zahraničí a ne mm, tedy že to bude, eh, se bude dělat po starém. Vy si dělejte tedy, co chcete, ale pokud se nám to nebude líbit, tak eh, vám nepustíme vaše výrobky přes hranice. Takže mm, to by se vlastně takto vyřešil ten problém u zdroje. A možná i známka úspěchu této strategie je, že došlo k změně celé té koncepce, celého způsobu myšlení, jak regulovat obchod. Jako Brit já vždycky Eh, eh, se čekám vždycky na každé schůzi, kdy konečně pade, padne slovo Brexit. Tady je to 7,5 eh, minuty, takže to je nejdelší čekání, které jsem zažil, takže děkuji vám za to čekání na <laughs> slovo Brexit. <laughs> Děkuji, já nebudu opakovat. Nebudu už se vyjádřovat k tomu, co bylo řečeno o těch změnách. Spíše k tomu přidám, že taková zásadní změna a ne z důvodu Trade for All, ale spíš životního prostředí, je záležitost ta, že kdysi byl obchod technickou záležitostí, nyní je opravdu politickou záležitostí a často prioritní. Ono je to ku prospěchu i ku neprospěchu věci. Ten prospěch spočívá v tom, že se obchod stal tématem univerzálním, dokonce i ti, kteří se obchodem nikdy profesně ani eh, nějak obchodně nezabývali, se o tom baví, hovoří, je to běžné téma to a je to politické téma. Zároveň se to stalo i něčím, co se bere jako možnost hm, vyhandlování něčeho. Například, když hovoříme o sankcích nebo něčím jiným, tak se ukazuje, jaký to má dopad na obchodní vztahy a stále více zemí sahá eh, po obchodu jako po politickém nástroji. Otázka zní. Plní to svůj úkol? Tady navážu na to, co hovořila Lína například. Prospívá to o eh, podnikatelům stejně jako zaměstnancům či spotřebitelům? No, v tom smyslu se to osvědčilo, že podepisujeme stále více dohod a stále více obchodních dohod je na stole. Nyní se musíme soustředit na provádění komise. Mohli bychom říci, svou práci odvedla. Nyní je na nás, abychom dokázali ty obchodní dohody využít. A Trade for All by mělo se proměňovat do budoucna a přesouvat se právě do té oblasti implementační. Zároveň ale i způsob vyjednávání musí mít své dopady. Zejména, když hovoříme například o pravidlech pro označování původu či o vyjednávání způsobu ověřování funkčnosti pravidel či způsobu, jak může daná firma využívat preferenčních sazeb či cel. To um, je záležitost, která potom se projeví v té praxi u malých středních firm, u toho, jak pro ně v praxi bude nějaká obchodní dohoda fungovat. Jde tedy i o kvalitu té dohody, nikoli pouze o to, eh, jak dlouhý je seznam konkrétního zboží. Spíše ty míra utilizace a zejména ze strany malých středních podniků. Další záležitost, na níž bych ráda upozornila, je něco, o čem jsme už zde hovořili, totiž obchod může být i přímým způsobem prospěšný, ale i má své stinné stránky. A otázka zní, jak naložíme s těmi výhodami. Podaří se je rovnoměrným způsobem šířit, ať už eh, mezi občany, mezi firmami, či prostřednictvím politik. Někteří z vás to už i naznačili. Je třeba tedy jinými slovy prokombinovat obchodní politiku s jinými příbuznými politikami, protože obchod nevyřeší otázku soudržnosti mezi regiony, otázku zdaňování a ani to obchodní politice nepřísluší. Pokud bychom to od ní čekali, tak eh, jsme naivní. A zklamání budou všichni, protože ty výsledky se prostě nedostaví. Je třeba tedy se lépe soustředit na otázku, čeho se dá prostřednictvím obchodu dosáhnout, pokud eh, ten obchod propojíme s jinými politikami. My si přejeme, aby obchod byl ku prospěchu nás všech. A závěrem tedy řeknu, že Trade for All už se mění, transformuje, někdo už to zde hovořil o tom, totiž když hovoříme o pojmu free trade či fair trade, tak hovoříme o té obchodní praxi a nikoli o samotném otevírání se trhu, ale i o tom, jak by se ty trhy měly otevírat, tedy nikoli pouze z pohledu udržitelnosti, to je priorita už i mnohých firm, ale i z pohledu toho, jak můžeme napravovat či korigovat určité tržní nerovnováhy. Před rokem či dvěma lety nikdo ani e, nespochybňoval, že e, by Čína měla získat e, přístup k VTO jako Mm, mocnost, která mm, u níž panuje volný trh. Nyní už se na to díváme jinak. Prostředí vidíme jako neférové a rovněž i z pohledu spotřebitelů a zaměstnanců. Nezdá se, že by soutěž hospodářská, ať už v Evropě i mimo Evropu, byla férová. A právě Trade for All se tím začíná zabývat a na to se bude muset ještě silněji soustředit i do budoucna. Děkuji. Já jsem zde jménem Mezinárodní organizace práce. A zamýšlíme-li se nad otázkou, jaké vidíte po třech letech nastaly rozdíly po přijetí Trade for All, tak z pohledu ILO mohu říci, že důraz, který ať už Evropská komise či Evropský parlament klade na zajišťování, dodržování pracovně právních aspektů při uzavírání dohod je velice vítaný. Šíření normotvorby a základních pravidel ILO všude a promítání do všech dohod, to je jádrem ILO, zejména dětská práce, nucená práce, diskriminace na pracovišti. To jsou vše záležitosti, které se snažíme vymítit. No a pak zajištění i svobody združování. To, že v unijních obchodních dohodách jsou zmiňovány pracovní standardy a kodex ILO nyní už vidíme, se objevuje i u jiných našich partnerů. A od roku 83 vidíme, že 83 obchodních dohod už odkazuje na základní normy ILO, které jsou přijímány na našich mezinárodních konferencích. A to jsou tripartitní výstupy. Tam jsou představitelé jak vlád, tak odborových organizací, tak i organizací združujících podnikatele všech těchto zemí, které se, se na tom dokazujou, dokážou shodnout, snaží se tvořit tedy prostor, který bude um, mít stejná pravidla. Ono, ano, někdy se objevují překážky a i dodržování těch pravidel není bez problému, pak ale my máme i nezávislý orgán, který to má sledovat a i ten je tripartitní. Ten má za úkol monitorovat, zda všichni signatáři dodržují tato pravidla. A nás velice uspokojuje, když vidíme, že obchodní partneři pak mají odkaz na normy na pracovišti a zabývají se otázkou dodržování pravidel. Zamýšlejí se nad tím, jak může protějšek, signatář smlouvy, rovněž tato pravidla dodržovat. My máme nyní systém dohledu, máme země, které blokují přístup k získávání informací a to nám dává určitou páku. V některých zemích dochází k velice markantním rozdílům. Dám vám příklad a pak eh, můžeme hovořit už na, o jiných záležitostech. Tedy taková modelová země je Uzbekistán, kde i právě Evropský parlament eh, odehrál zásadní úlohu. Tam byl problém u uh, sklizně bavlny a sezónní dětská práce. Od roku 2011 do roku 2015 až 16 jsme byli svědky na prostoru několika málo let. Že poté, co jsme používali právě páku tu argumentační spíš, než abychom sáhli ke tvrdému protokolu, že tato páka znamenala tlak na tuto zemi a zároveň úmluva ILO, na kterou jsme se odvolávali, ILO tedy vyslalo delegaci, Uzbekistán musel tuto delegaci přijmout. My jsme byli díky tomu v této zemi vítáni. Předtím se to zdálo nemožné. A na prostoru těchto několika let už došlo k hmatatelným změnám a v průběhu šesti týdení sklizně bavlny se už systematicky nesahá k dětské pracovní síle. Nedávno, v roce 2016, se Uzbekistán stal jednou z posledních euroazijských zemí, která ratifikovala normy týkající se pracovních podmínek. Tedy můžeme tam říci i hovořit i o určité osvětě která se šíří. Je to dlouhodobá záležitost, ale tento nástroj obchodní je pouze jedním z nástrojů. Je třeba samozřejmě dělat více, aby těchto výsledků mohlo být dosaženo. Musíme vést průběžný dialog, být partnery této země a my se o to i snažíme. Děkuji. Za několika minut přejdeme k otázkám členů výboru, ale já zde mám pár doplňujících otázek chci položit eh, stejnou otázku jak panu předsedovi, tak i paní komisařce. Před několika měsíci EU a USA, tedy pan Trump, začali hovořit, či došli k závěru, že by bylo dobré nezavádět nová cla eh, vývozní vůči EU na straně USA. Pan Lange napsal takový článek, který opatrně hovořil o tom, že eh, právě i z pohledu pařížské dohody je tam velký otazník. Moje otázka zní, ta pravidla jsou fajn, když fungují v době míru v uvozovkách, ale jak to bude vypadat, jakmile nastane například globální obchodní válka? Well, the Paris Agreement is a... Pařížská dohoda je sine qua non v našich obchodních dohodách. Ale se Spojenými státy nebudeme mít úplnou obchodní dohodu. Je to možné, ale zatím jsme se vůbec nepustili do rozsahu. Bude to velice omezená dohoda o průmyslovém zboží. Takže to není eh, všeobsáhlá obchodní dohoda z těch důvodů, které se zmínil, ale i z řady dalších důvodů. My se teď zaměřujeme na to, abychom zjistili, jestli budeme mít pozitivní agendu, na kterou se můžeme dohodnout s USA. U několika věcí se neschodneme, ale mohla by tam být něco pozitivního. A tady půjde hlavně o nějakou regulatorní spolupráci, ta by prospěla našemu průmyslu i jejich průmyslu. A samozřejmě cílem je deeskalovat napětí a rozhodně se vyhnout tarifům do budoucna. Ale také zjistit, jestli máme vůbec o čem mluvit konstruktivně. Ale nechceme něco jako TTIP nebo dohodu o volném obchodu. A pařížská dohoda, já myslím, že nedostanu mandát pro žádnou budoucí obchodní dohodu, aniž by se tam zmiňovala pařížská dohoda. A já bych o žádný taky nežádala. Ano, nikdo přesně neví, jak to bude vypadat se Spojenými státy do budoucna. A možná jde hlavně o to, aby se to trošku sklidnilo. Ale já neočekávám, že dosáhneme spolehlivé dohody s touto administrativou v současné době. Pro mě, nebo podle mě je jasné, že chtějí znovu vrátit výrobu do Spojených států, chtějí přerušit určité hodnotové řetězce a chtějí, aby další velcí partneři eh, ve světě byli co nejmenší, jako je třeba Čína. To samozřejmě není úplně v našem zájmu. Takže jediná možnost, kromě obchodní dohody, která vychází z hodnot, a určitě si kolegové vzpomenou, že jsme měli skvělé usnesení o TTIPu, tam byla jednoznačná kritéria pro obchodní dohodu se Spojenými státy. To teď není na pořadu jednání, ale samozřejmě jednání je lepší než zápas. A vyjednávání diskuse jsou lepší než nějaké obrané prostředky. Dobře, jedna z věcí, Eh, kterým bychom se mohli věnovat, protože já jsem slyšel, že mimo jiné se s obchodními dohodami nebo alespoň s těmi, co máme, se pojí příliš mnoho očekávání. Takže mě by zajímalo, jestli je to proto, že obchodní dohody prostě některé věci nedokážou, anebo je to hlavně proto, že ty dohody, které máme teď, nejsou dostačující a musí se změnit. Petře, spousta věcí, které jste napsala vy o těch dohodách, o hospodářském partnerství a tak dále, jsou, mají nedostatky, pokud je třeba lidská práva a tak dále. Myslíte si, že to někdy vůbec je možné, nebo očekáváme příliš? Ano, jistě je tady prostor pro vylepšení obchodních dohod, ale současně se nedá očekávat příliš. A když jsem se zabývala dohodou s Karibikem, ta platí už 8 let. Moc toho tam vidět nebylo a v tom případě to nebyla vina té dohody. Tam mi připadá jako dobrý příklad zahraniční dohody s chudou zemí, protože je to naprosto asymetrické, respektuje se situace té slabší rozvojové země, je tam velká flexibilita, pokud je o nástroje a dokonce je tam něco k tomu, jak se mají chovat investoři, pokud jde o hospodářské sociální a eh, environmentální standardy, takže jsou tam určité povinnosti i pro investory. Je tam dohoda se spoustou pozitivních doložek, ale nakonec se stalo spousta dalších věcí, to souvisí se situací v zemi. Velice často to tak bývá v rozvojových zemích. Oni prostě nemají ty kapacity, aby dokázali využít příležitost a v důsledku obchodní dohody navýšit vývoz. A na to můžeme pracovat. Pokud jde o ty nástroje, já myslím, že i tady se dají věci vylepšit. Jak už jsem říkala, potřebujeme se zabývat víc tím, jak eh, vynahradit ztráty těm, kteří utrpí. A užité nástroje proto máme. Je to třeba posouzení dopadů udržitelnosti nebo udržitelnost ex ante – to často není moc dobré, kvalita nebývá moc dobrá a to znamená, že se s tím toho moc nedá dělat. Ale taky k tomu není politická vůle. A to by se mohlo změnit. Pokud ty nástroje mají být dobré a parlament a komise a také členské státy eh, by o tom měli mluvit a měli by z toho vyvodit závěry. A to se neděje. Další důležitá věc, která je v té strategii obchod pro všechny, ale zatím to nehraje moc velkou roli, je sledování toho dovolného obchodu. Jakmile jsou uzavřené, je třeba sledovat, co se vlastně stalo. A to znamená víc, než eh, zkoumat, nakolik stoupl vývoz anebo dovoz. Bylo by zajímavé ve vztahu k té otázce důvěry zabývat se tím do větší hloubky. Jak se ty věci mění? Ten nápad, ta myšlenka tam je, podívat se na to monitorování, vytvořit nástroje pro monitorování – ale zatím toho nebylo příliš dosaženo. Pokud jde o ty kapitoly o udržitelnosti, teď jsme v situaci, kdy se eh, na tyto kapitoly a také na diskuze věnuje velká energie. A co se výsledku týče, určité jsou, ale svět se tím nemění. Já myslím, že je třeba pokusit se tak trošku odhadnout, čeho vlastně chceme dosáhnout a jaké úsilí tomu chceme věnovat. A jsou tady určité věci, které jsou snazší z hlediska mm, úsilí. EU musí také víc využívat kondicionalitu ex ante, to znamená musí požadovat, aby partneři vylepšili pracovně právní legislativu, aby uplatňovali standardy Mezinárodní organizace práce, než nějaká dohoda vstoupí v platnost. Američané takové věci dělají, Kanaděné také. A pokud ta dohoda ještě neplatí, na druhé straně bývá velká politická vůle vylepšit tady tyto věci. Někdy to souvisí s nedostatečnou kapacitou v partnerské zemi, takže jsou to věci, které by EU mohla podpořit. Samozřejmě obchodní podporou na základě technické spolupráce můžeme podpořit ty země, aby skutečně vylepšili své zákony a zamysleli se nad tím, jak se implementují. A pak, kromě toho, je tady to obtížné rozhodnutí, Jestli chceme posílit pracovně právní dohody nebo ty dohody, které o pracovním právu, které jsou součástí podního, protože pokud skutečně chceme posílit ty kapitoly TSD, musí být nám konkrétnější. Když jsem se dívala na tu dohodu s Kolumbií, to byl velice zajímavý příklad, protože Spojené státy požádali Kolumbii o podrobný akční plán. A Evropská unie měla tu kapitolu o udržitelnosti, to pomohlo ve vztahu k občanské společnosti, byla tam také vnitrostátní poradní skupina, ale nezašlo to do velké hloubky, pokud jde o to, co musí Kolumbijci skutečně udělat. Něco takového už tam bylo, ale když třeba požadujete po partnerovi, aby vytvořil víc eh, pracovních míst pro inspektory práce, aby vylepšil zákony, aby se věnoval institucím, které řeší pracovní právo, pokud tohle chcete v dohodě, tak to musíte taky ověřovat. Musíte tam jet a zjistit, jestli se něco stalo. A to je obrovský úkol. A já myslím, že to je rozhodnutí, které je třeba přijmout, jestli chceme, aby to EU dělala. Protože to jsou jiné typy dohod. A jde o mnohem víc, než stanovit na papíře nějaké požadavky protože pokud to má mít nějaký účinek, je to potřeba ověřit, musíte tam někoho poslat, aby to projednal s vládou a souvisí s tím celá řada dalších problémů, nechci to tady všechno zmiňovat. To jsou příliš velké detaily. A jedna věc, která by asi pomohla a která by byla asi snadno proveditelná, je kondicionalita ex ante, pokud jde o zřízení mechanismu stížností, alespoň v těch zemích, které spolupracují s OECD nebo jsou členy OECD. Něco takového by tam být mělo, protože pokyny OECD pro národní společnosti vyžadují, aby se zřídila národní kontaktní místa. To je jakýsi mechanismus stížností. Občanská společnost může říct, vy, podnik X, se nechováte v souladu z pokyny OECD a je to potřeba probrat. A já myslím, že toto je nástroj, který by mohl být velice dobrým příkladem a bylo by celkem snadné o něco takového požádat. Otázka sankcí, to samozřejmě souvisí s tím, jestli je přijato rozhodnutí skutečně zahrnout lepší sociálně mm, právní a environmentální záležitosti do dohod. Já nejsem přítelem obchodních sankcí, protože si myslím, že to bude mít negativní vliv především na pracovní síly a proto ten výsledek nebude pozitivní. Ale dokážu si představit finanční sankce. Finanční sankce ne v tom smyslu, že partnerská země musí zaplatit nějakou částku Evropské unie, ale z hlediska toho, že pokud partnerská země nedodržuje ty věci, které jsou v dohodě a které se týkají pracovního práva, musí zaplatit nějakou částku a ta se využije ve prospěch pracovních sil nebo odborů, odborových institucí v té zemi. A ještě jedna poslední věc, protože jste se také ptali na udržitelnost a na lidská práva. Já myslím, že je velmi důležité vždycky to vidět z širšího hlediska, protože to, co obchodní dohoda dokáže, je omezené a je tam řada věcí, které souvisely s vývojem a které zacházejí dál, než je obchodní dohoda, jako třeba e, obcházení daní. Afrika třeba přichází o spoustu peněz. Dotace v rybářském sektoru, ale i v dalších sektorech. A to jsou všechno záležitosti, které třeba mít na paměti. A dalo by se říct, že v některém smyslu jsou důležitější než obchodní věci. Já se chci na některé z těch věcí zeptat Louise, jestli můžu. Když slyšíte všechny tyhle nápady, ex ante kondicialita, další podmínky, další kapitoly v obchodních dohodách, vy sama jste říkala, že se očekává těch obchodních dohod příliš. Myslíte, že to začíná být nevyrovnané, že podniky se zatěžují nějakými předpisy a standardy, které nemusí nezbytně dosáhnout cíle, ale naopak jim stíží činnost? Jak jsem říkala, já myslím, že chceme kvantitu, ale chceme i kvalitu. V tom smyslu, že nestačí, když se zvedne vývoz, je také důležité, abychom měli víc podniků, které budou těžit z obchodních dohod. To je podle mě velmi důležité. A samozřejmě to, jak se ty dohody vyjednávají dnes, a je to nesmírně komplexní, protože nevyjednáváme sami. Někdy si myslíme, že ano, ale není to tak. A my se samozřejmě snažíme, já neříkám, že se pokoušíme o jakýsi model pro dohody o volném obchodu, ale samozřejmě všichni jsme vždycky rádi, když ty naše dohody o volném obchodu pokrývají víc témat. A to nemusí nutně znamenat, že naše partnerské země to berou stejně. V některých případech, a řekla bych, že jsou to takový partneři jako členské státy OECD, to může být snazší navýšit úroveň nebo množství témat, která se toho týkají a může to zajít i dál, může se to týkat hospodářské soutěže nebo třeba i zdanění, proč ne, ale pokud eh, jednáte se zemí, která je méně rozvinutá a nemusíme zacházet daleko, je to třeba Indie. Jedna z věcí, které nejsme schopni, ne, a není jediná, ale nejsme schopni eh, uzavřít z hlediska dohody s Indií, je to, že Indie chce nesmírně odlehčenou kapitolu o udržitelnosti. Takže otázka zní, jak daleko můžeme zajít. A já myslím, že musíme rozlišovat mezi zeměmi, se kterými vyjednáváme. A další důležitá věc pro podniky, jak jsem říkala, je to, že musíme zajistit, že to nebude tak složité pro podniky, zvlášť malé a střední podniky, že nakonec tu dohodu nebudou moct využívat. Tohle je všechno hrozně praktická činnost. Máme několik dohod o volném obchodu v současné době a musíme ukázat, že ty dohody fungují. Že prospívají podnikům i pracujícím. Takže je to otázka provádění. Pokud máme příliš složitá pravidla, kterým podniky nerozumí, a proto komise také dělá velice důležitou práci, ale musíme na tom pracovat společně i s členskými státy, je potřeba vysvětlit tyto dohody. Máme stoch stránek, jak to lidem vysvětlíme, jak to vysvětlíte podnikům, jak jim řeknete, že se musí registrovat, aby měli oprávnění vyvážet, že musí dodržovat to a to pravidlo, pokud chtějí, aby se jejich produkt kvalifikoval. Začíná to být stále složitější i pro podniky, aby porozuměli těm dohodám a mohli z nich těžit. Takže já doufám, že, nebo jedna z těch výzev, před kterými stojíme, a souhlasím také s těmi kapitolami o udržitelnosti. My chceme, aby to bylo efektivní, účinné. Vytváříme systém, který je účinný, který vede k výsledkům, a nebo to vede jenom k velkým diskuzím a těch diskuzí je několik, ale nakonec to nemá žádné konkrétní výsledky. Protože máme také e, možnosti, jak se zorganizovat v Evropě a to je někdy jiné než v třetích zemích. V řadě partnerských zemí nemáme silnou občanskou společnost. Můžeme ty naše dohody využít k tomu, abychom i tam vytvořili silnou občanskou společnost. Někdy v podstatě nevíme, s kým vyjednáváme, nejde jenom o odbory, ale i o podniky, takže musíme chápat, že jsou tady tyto rozdíly. Já myslím, že to proces, který neustále probíhá, čím komplexnější je to, tím větší požadavky to bude mít na nás. Ale já myslím, že nejdůležitější je, aby to nevedlo jenom k tomu, že bude mít obrovský počet komplexních dohod, které nakonec nemají žádné výsledky a nikdo není spokojený. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že teď přejdeme na otázky členů. Buďte prosím co nejstručnější, to držte zhruba půl minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Obchodní politika EU je lepší než dřív, máme víc dohod o volném obchodu než dřív, jsou komplexnější než v jiných zemích a mají výsledky z hlediska pracovních míst, růstu, porovnání s tím, jaké to bylo, když jsem tady začínal, když šlo jenom o rozvoj. Ale vy nechcete jenom chválu. Já se na to podívám z jiného pohledu, z jiného pohledu než tady v panelu. Jde o to, nakolik svítí světlo, jestli je úplná tma nebo ne. A když se podíváme na to, co teď dělají USA, stejně jako s Japonskem, stalo by se něco v tom časovém rámci nebýt vás? Mexiko a spousta dalších věcí. Stalo by se to, kdybychom nebyli v takové situaci, v jaké jsme byli? A jsou ty naše obchodní hody dost dobré? Japonsko, přenosy dát, investice. Kdo ví, s kým ještě budeme mít investiční dohodu a můžeme mít jistotu, že se znovu nezapakuje Kanada? Vždycky se říká, ano, děláme to, co je potřeba, jistě je obchod pro všechny. Využíváme to dostatečně. Takže je náš úspěch důsledkem selhání ostatních a využíváme příležitosti k tomu, abychom dosáhli co nejlepší obchodní dohod? Paní komisařko, chcete odpovědět? Na tuhle otázku je opravdu hodně těžké odpovědět. Upřímně řečeno, já myslím, že to nějaký dopad mělo. Že prezident Trump řekl, že obchod je špatný. A že obchodní války jsou dobré. A obchod může být dobrý, že jenom dobrý pro mě a špatný pro vás. To znamenalo, že země po celém světě reagovaly a řekly, ne, to není pravda. Já myslím, že to mělo pozitivní dopad na dohody které byly hodně daleko, jako třeba Japonsko nebo Mexiko. Už to bylo téměř před uzavřením, ale zřejmě to přispělo k tomu, že to postoupilo dál. Nevíme, ale já si myslím, že ano, rozhodně to přispělo k tomu, že rozvojové země se spojily, řekli dobře, USA už nechtějí dál, tak se spojíme. A bylo to tak i s jinými zeměmi. Takže já myslím, že to postačilo ty z nás, kteří si myslí, že obchod by mohla být velice dobrá věc, vzájemně prospěšná. Spojili jsme se a snažili jsme se také zachránit systém VTO. Bylo by to tak i jinak, nevíme. My jsme byli hodně daleko ve vztahu k těm dvěma zemím, o kterých jste mluvil, to znamená to je Japonsko a Mexiko. Je to dost dobré? Ne, asi ne. Protože dnes se věci odehrávají tak rychle a to se také změnilo od doby, co byla zveřejněna ta strategie obchod pro všechny. A než se to všechno uzavře a správního hlediska prověří a přeloží a projde Evropským parlamentem, a já ty postupy samozřejmě respektuji, a předtím ještě členskými státy, ztrácíme hodně času. A to, co jsme považovali za velice pokrokové, už najednou není natolik pokrokové, protože se staly nějaké další věci. Digitální oblast je samozřejmě dobrým příkladem. Pravidla původu, to je dlouhá historie, je to velice složité, snažíme se to zjednodušit, takže asi ne, asi ty dohody dost dobré nejsou, ale jsme jenom lidi. A všechny ty věci, které jste zmínili, já souhlasím s řadou věcí, o kterých jste mluvila, ale taky o zdroje. E, na generálním ředitelství pro obchod je jenom určitý počet lidí, to se fyzicky nedá všechno zvládnout. Podrobně sledovat každou obchodní dohodu těchto věcí. Některé ty věci jsou dobré návrhy, já jsem si to poznamenala. O některých věcech už vlastně jednáme, ale upřímně řečeno je to i otázka zdrojů. Děkuji. Vezmeme si několik otázek na najednou a pak se obrátíme na panel. Já vám děkuji. Já bych se rád zaměřil na pár konkrétních záležitostí. Za prvé, vy jste zde zmínila Uzbekistán a že nyní už je to tam tak výborné, protože oni odstranili eh, práci dětí. Ono to sice souhlasí, ale nucená práce dále přežívá. To, čím se kdysi zabývali děti, nyní vykonávají dospělí, kteří jsou k tomu nuceni. Ne, že by tam někdo za nimi stál s kulometem, ale prostě pokud nejsou ochotni na tu sklizeň jet, tak budou mít prác, potíže v zaměstnání. Ale já se chci věnovat k jinému porušování, ještě dalšímu porušování lidských práv západní Sahara. Z Evropského soudního dvora máme zcela jasnou sadu kritérií, které nakonec nejsou zohledněny v návrhu dohody s nimi. Například se tam hovoří o tom, že z toho musí těžit samý občané té saharské oblasti, ale to jsou pouze eh, marokánští osídlenci, nikoli saharabiové. Ti z toho nakonec vůbec nic nemají, pouze maročtí osídlenci. A tam to vše běží s um, spočívá to v tom, že by mělo uh, eh, Polisesario s tím souhlasit, ale jim se to pouze sdělilo. Žádná souhlas od nich nemáme. Pak Tibet. I s Tibetem se zachází jako se zemí dobytou. A Afrika. Naše zemědělské produkty jsou subvencovány, dotovány a to je nejvyšší položka v rozpočtu Evropské komise a naši vývozci tam hodně ničí. Například kuřecí farmy v některých eh, afrických státech je ohroženo desítky tisíc, či už ničeny jsou tisíce pracovních míst tím, že Evropa tam vyváží kuřecí maso. Podobně to vypadá s mlékem. V některých zemích vlastní výroba mléka více méně už úplně skolabovala. Celní svoboda zabraňuje tomu, že by se tam mohl budovat domácí průmysl. Proto i zde vidím další zdroj rostoucí chudoby v afrických zemích. Děkuji. Okay, thank you very much. Um, Ms. Andrew Kenneth? Děkuji, paní Andrikien. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Tady, v tomto parlamentu a ve výboru pro mezinárodní obchod dál tlačíme na liberální, otevřený obchodní pořádek. Včetně komplexních dohod o volném obchodu. Dnes mluvíme o výhodách, o rizicích, o výzvách. O jedné se chci zmínit. Máme to dnes na pořadu jednání. Je to mechanismus prověřování přímých zahraničních investic. Poslední informace jsou znepokojivé. Prověřování investic, jak se to nabrhovalo v roce 2017, Německo, Itálie a Francie poslali dopis komisi a vyzývali ke společnému přístupu k zahraničním investicím. Jedna z těch zemí, Itálie, teď chce zmařit úsilí Evropy o prověřování těch investic. Nová italská vláda naznačila, že uvítá investice z Číny. Úředníci na vysoké úrovni pravidelně navštěvují Peking. Jak všichni víme, méně než polovina členských států EU má mechanismus prověřování zavedený. Francie, Německo a Spojené království to zpřísňuje, ale jiné země jako Itálie obhajují volnou ruku, pokud je o čínské investice. Když v EU a na našem jednotném trhu neprobíhá výměna informací mezi členskými státy o investicích z třetích zemí, zejména pokud je o státní podniky a programy, programy strategické infrastruktury, technologií anebo médií, není to normální. Takže když státní podnik má naprostou kontrolu nad eh, elektrárnickou sítí v Portugalsku, když teď Čína má pod kontrolou spoustu přístavů, včetně podílu na nejrušnějších přístavech, což je Rotterdam a Amsterdam, a také v deseti dalších evropských přístavech, nemůžeme to tak nechat. Takže já se ptám, paní komisařko, jak vypadá situace? A jaká situace v radě, pokud je ten mechanismus prověřování přímé zahraniční pomoci a myslí, investic? Pardon, a myslíte si, že budeme mít dohodu do konce tohoto volebního mandátu? Děkuji. Prosím. Ano, mnohokrát děkuji. Já jsem se zájmem a pozorně poslouchala dosavadní debatu. Vooruitgang, maar er zijn ook veel gemiste kansen. Eh, já jsem pozorně naslechala, ale zároveň musím přiznat, že tady máme promarněnou šanci. Ono se potvrdilo, že ILO se snaží, ale zaslouží si kritiku. Tady musíme citovat eh, paní Malmström. Pokud někdo ta pravidla nedokáže opravdu pohlídat, aby eh, se jim všichni přizpůsobili, tak jsou bezvýznamná. Ono se to netýká pouze arbitráže, týká se to právě i odborářských práv. Máme nikoli pouze standardy ILO, máme i e, lidská práva, která jsou zakotvena v těch obchodních dohodách a tam se s tím nic neděje. Ono to, že se někdo někam rozjede, akorát škodí klimatu. A my přece musíme orodovat za snižování vylučování CO2. Je lepší mít malé místní podniky, než všechno um, nechat nabopnat, aby se to týkalo celého světa. Musíme pohlídat, aby cokoliv se podepisuje, bylo i prosaditelné. A rovněž, když se hovoří o obchodu pro všechny, trade for all, tak to přece neplatí. Platí to hlavně pro nadnárodní společnosti, ale ty dokonce ani netvoří většinu eh, pracovních míst. Jsou to malé a střední podniky, které zajišťují zaměstnanost a na to se musíme lépe soustředit. Ono se sice hovoří o boji s chudobou, a o malých středních podnicích, ale je skutečně nejlepší cestu, e, cestou dohoda o svobodném obchodu. Prospívá to ať už životnímu prostředí nebo všem členům naší společnosti. Já mám jednu zásadní otázku. Kdy konečně Evropská komise přistoupí k obchodu pro všechny. A pak ještě otázka k transparentnosti. Paní Malmström se o ní zmínila. Mě by zajímalo, jaké výhody skýtá arbitráž u těch multilaterálních dohod, když tam máme ten odvolací soud. To je přece horké téma. A co v té věci komise dělá? Okay, I should take one final one from Ono ještě poslední Děkuji. V diskuzi, kterou jsme teď vedli, tak já jsem velice překvapena, jak jsme politicky neschopní přijmout opatření v boji, v boji proti změnám klimatu. My jsme řekli, že obchod nemůže vyřešit všechno, ale kdyby aspoň obchod mohl urychlit eh, tedy ten mechanismus v oblasti klimatu lze konstatovat, že obchod a e, to, jak se e, v podstatě dereguluje obchod, tak to má svůj špatný dopad na e, boj proti změnám klimatu. Třeba si klademe otázku agribiznesu a způsob, ohledně způsobu, jak intenzivní zemědělství ovlivňuje klima. My půda, jak si je chučí a chučí na živiny a teď my chceme eh, podporovat intenzivní výměnu zemědělských komodit. To tež platí o biodiverzitu v mořích a eh, na zemi. Dnes biodiverzita je v dramatickém špatném, dramaticky špatném stavu, třeba v moři. A my chceme urychlovat obchod s intenzivním rybolovem a to tež platí pro mm, deforestaci, třeba smlouva s Japonskem. Japonsko nemá stejná pravidla na ochranu lesů a Japonsko je mezinárodní platformou pro eh, praní peněz z nelegální těžby eh, třeba v jeho východní Asii. A my chceme pokračovat s těmito smlouvami, to tež platí pro nekalou sociální soutěž mezi zaměstnanci, mezi pracujícími. E, prostě vyrábí se tam, kde ta ochrana je nejchabší, nejslabší a tím podporujeme nekalou soutěž mezi pracujícími a pořád to pokračuje. A otázka, kterou já kladu, já nechci, ne, neříkám tím, jsme proti protekcionismus nebo liberalismus, ne, já kladu otázku, zdáli nástroje, Eh, smlouvy volného obchodu, zdali jsou skutečně efektivní nástroje, mm, které nám pomohou zrevidovat ten model, změnit ho, přehodnotit, anebo pouze potvrdí status quo modelu, který máme teď ve světě. Děkuji. A než dám slovo paní komisařce, takže enforcement, vynucování práva. Někdy se zdá, že tady především jde o vymáhání práva a eh, Eh, že by mělo jít spíše o vyjednávání než o vedení sporu potom. Jak je možné tedy vymáhat eh, mm, ty nové, eh, především novou generaci těch obchodních smluv, nebo jenom ty stávající? Pokud jde o ty evropské obchodní smlouvy, ty jsou zcela vymahatelné, pokud jde o ty komerční aspekty, ale ne pokud jde o pracovní právo třeba, nebo pokud jde tedy o Eh, ty eh, morálně etické aspekty, ale jsou jednostranně vymahatelné, pokud jde o eh, pokud jde o lidská práva, včetně hm, praco, práv pracujících. A to tam jsou proto ty politické klauzule, hm, které jsou v těchto smlouvách. A, a ne, hm, takže je tady celá možnost, jak vymáhat tyto smlouvy ale nezapomínejme, že ze eh, stovky těch smluv, které existují, tak eh, mám ten počet eh, případů, sporů, které vznikly z těchto dohod o mm, obchodě, tak když vyloučíme kauzy z smluv nafta, tak dejme tomu jsou jenom dvě, takže mm, mm, já, já neříkám, že ty smlouvy nic neznamenají, ale eh, třeba mm, vymahatelnost práva v rámci BHO, tak možná, že tam dojde k rozpadu eh, vůbec toho mechanismu ve mm, BHO, takže asi potom bude důležitější ten mechanismus řešení sporů z titulu smluv volného obchodu. A abych zareagoval na poslední řeč, řečníka i předchozího řečníka, tak Mm, je třeba udělat rozdíl mezi tím, že budeme využívat mm, tyto dohody jako <clears throat> takový byč, abychom mohli eh, k něčemu donutit eh, třetí země, když třeba neplní povinnosti, závazky spojené s obchodem a dalšími věcemi, tedy eh, stanovit tam podmínky ex ante a případné sankce. Ale mm, ten byč lze aplikovat na ty produkty, které Mm, asi eh, nejsou úplně stejné. Eh, a mm, zde, mm, eh, zde potom jde o to, zda chceme omezit tedy ten trh a vyloučit ty výrobky, které se nám nelíbí, ale to možná bylo v rozporu s našimi klauzulemi. Tady ale bychom mohli v podstatě jít cestou těch eh, dotací, finančních eh, dotací a mm, na ty se zaměřit případně a ty limitovat. Takže tady jde o to prostě použít ty nástroje pro to, aby třetí země aplikovaly sociální normy, mm, které jsou tam třeba jiné. A eh, nesmíme ale koncepčně tyto věci směšovat. Děkuji. Já myslím, že teď máme čas i na studenty, aby mohli také položit otázky, protože my klademe vždycky stejné otázky, takže bylo zajímavé, aby i studenti položili otázky EPA, smlouvy EPA. Tak víte, že ty jsou asymetrické. My Nechceme, aby ty země se otevřely stejně jako my se otvíráme jim a obsahují mm, tu důležitou rozvojovou část, jsou individuálně konfigurovány. Jde o to, aby ty země mohly posilovat ekonomiku, aby mohly diversifikovat, aby mohly vyvážet k nám. Jde o bezpečnost potravin a podobně, takže to je mm, mm, Mm, proces. Eh, především jde o to pomáhat v Africe, eh, té regionální integraci. A, mm, eh, takže regionální integrace. Mm, o to se snaží samotná Afrika, takže to není v rozporu. A pokud jde o ten investment screening, takže zda Itálie podepsala mandát, ano, vím, že tady jsou pořád některé otazníky a doufejme, že Eh, je přesvědčíme. A mm, mm, ta mm, vyjednávání jsou dost pokročila, možná zítra bude poslední dialog. A cílem je vytvořit takový mechanismus sdílení a koordinace, ale finální rozhodnutí vždycky bude na členských státech. Komise nemůže říci ano či ne investicím, ale Hmm, tady jde o to, aby ty investice samozřejmě řešily otázky národní bezpečnosti, ano, a je to neutrální, pokud jde o typ země, eh, o kterou jde. A dále eh, enforcement, vymahatelnost práva. Tady jsme slyšeli, hmm, tedy my eh, Eh, my nemáme sankce tak, jak by se vám líbilo, jak jsme slyšeli. Ne, protože no, členské státy nechtějí tyto sankce. A proč? Protože si myslíme, že nejsou validní. Nikdo je nikdy stejně nepoužil. Nejsme si jistí, zda by vůbec by fungovaly. A mm, my se snažíme v závislosti na okolnostech dané země, se snažíme tlačit na ty země, aby eh, aplikovali pravidla lidskoprávní, principy, sociální práva a podobně. Takže, mm, eh, a, takže ono to funguje. Nyní jsme se vrátili teď z cesty z Peru a Peru se velice teď angažuje v tom eh, v dialogu se společností z Kolumbii. Také to platí i z Gru, z Gruzií. Mm, takže tam teď máme i, eh, tam existuje ten dialog se společností a mm, pro ně to je výhodné, protože jim to pomůže nalákat investory a mají, máme hezké e, příklady například z Portugalska, tam vědí, jak to pomáhá a i pomůže to ve finále potom vytvořit pracovní místa. A já, třeba bychom se zaměřili především na ty, e, kteří mm, jaksi jsou slabí a, ale problém je, že komise má omezené nástroje, ale diskutujeme o tom i s členskými státy, s parlamentem, vždycky, než případně mm, začne mm, mm, ekonomická krize, když se konsoliduje ekonomika, tak jak se zaměřit na inkluzivitu, na kvalifikace, e, na školení a podobně. Takže to jsem to chtěla říci. Nyní už je na řadě ve plénum. Studenti, ozvěte se, ale prosím svižně, protože tady máme ještě členy výboru. Já se jmenuji Charles Kav, já jsem studentkou z Univerzity v Lovaně, studuji mezinárodní právo. Paní komisařko, hovořila jste o záchraně multilaterálního systému, který ve VTO vládne a rovněž i um, žaloba na porušení Čínou. Tam se hovoří o odpovědném obchodě, interakci a hodnotách, jako například dodržování systému založeného na pravidlech. Co může dělat EU, pokud pravidla VTO a jakýkoliv mez, eh, systém urovnávání sporů nezajistí dodržování pravidel a je, nakolik si EU věří v tom smyslu, že VTO si poradí s řešením nedodržování pravidel Čínou. Další otázka. Já se jmenuji Dimitro Stefano a jsem představitelem Institutu evropských studií společně s kolegyní. Naše otázka zní, všichni víme, že paní komisařka Mastronomová žádá od um, obchodních činitelů silnější pocit odpovědnosti, rovněž vyjednávání s USA, tam se zasazuje i předseda komise. Hovoříte s parlamentem o možnosti přistoupení k razantním krokům i s tím, že by mohlo dojít k eh, obvodní válce, eh, podpoří eh, parlament komisi v zavádění nových cel, anebo spíše Evropský parlament zvolí alternativní cestu, která povede spíše k obnově vztahu eh, s třetími zeměmi a USA. Eh, chráníme se před protekcionismem, anebo eh, spíše jsme pro nastavování nových celních překážek. Děkuji vám. Ano, času nemáme na zbyt, proto to ještě prokombinujeme s otázkami ze strany členů výboru. Máte slovo. Děkuji. Pan předseda panelu si počítal, kdy se zmíní Brexit. Já jsem počítal minuty, kdy se prvně zmíní malé střední podniky. A byla to minuta 50. a opět minuta 74. Vše vyznělo velice kolaterálně a já se domnívám, že bychom naopak se měli věnovat překážkám v přístupu malých středních podniků k těmto smlouvám. Jsou schopny malé střední podniky vůbec těchto smluv těžit, jak jim tyto smlouvy mohou prospět mají k dispozici dost informací, nejsou tam nějaké jazykové překážky, taková prostá záležitost. Má to na malé a střední podniky vliv, že něčemu například nerozumí, máme tam snad rezervy eh, v mm, otázce těch v o volném obchodu. Možná se pletu, ale 90% času jsme věnovali kapacitě vývozu norem a hodnot prostřednictvím smluv o volném obchodu, ale neměli bychom se rovněž bavit o vývozu zboží a služeb. Ono přece o to by v těch obchodních smlouvách mělo jít. Pokud to nefunguje, pokud se to neosvědčí ani z pohledu malých středních podniků, ani firem, ani zaměstnanců těch firem, tak posléze se ty výsledky nedostaví. Výsledky, které všichni čekají, včetně právě těch, kteří myslí na životní prostředí, občanská práva a tak dále. Přece nejdříve musí jít o ten obchodní aspekt. Paní Komisařko, vy jste velice správně, jsme, jste zmínila, že je třeba opět získat důvěru. To máte pravdu a rovněž to, že z hodnot globalizace by měli těžit všichni. Asi máte na mysli všichni občané EU ale rovněž eh, to, že by malé střední podniky z malých či velkých či východoevropských zemí měly být stejné. Porovnáte-li malý střední podnik portugalský, švédský na jedné straně a rumunský, tedy mu z mé země na straně druhé, tak uvidíte, jak je tam obrovský rozdíl. Tedy dnes máme den obchodních politik a to si myslím, že by měl být účinný nástroj internacionalizace obchodních politik. Děkuji. Ještě pan Hansen. Ano, děkuji vám. Jelikož už nyní spíše komentujeme to, co zde zaznělo, dovolím si se rovněž vyjádřit k některým záležitostem, které jsem si vyslechl. Stoprocentně souhlasím s paní Santos v tom, že samozřejmě je třeba prosazovat obchod, ale obchodní politiky nevyřeší všechny ostatní problémy, s nimiž svět bojuje. To je velice případná záležitost. Ale jde o to, že máme využít příležitost k tomu šířit své hodnoty. Dobrý příklad byl Japonsko, dohoda o obchodním partnerství. Tam, kde se v minulosti ty smlouvy podepisovaly, tak uh, například aspekt znečišťování moří, ta kapitola z G7 eh, loňské, nyní už eh, samotní Japonci to zařadili na program osadského zasedání G20, takže to je takový hmatatelný pozitivní dopad té obchodní dohody, takže to je třeba zdůraznit. A eh, já jsem stínový zpravodaj za EPP a sám jsem o tom zveřejnil mm, pár věcí na Facebooku a pak se mě ozval obrovský počet komentářů a mnozí zúrazňují, že to prospívá hlavně velkým firmám a já odpovídám, ne, sice velké firmy z toho rovněž budou mnoho mít, tak je tam kapitola výslovně pro malé střední podniky. Pak ta reakce zní, ale jaký hospodářský růst toho bude? Bude to 0,8 HDP? Zdá se, že je to malinko. Ale tím, že vůbec eh, dochází k eh, hospodářskému růstu, dochází ke tvorbě pracovních míst, to pomáhá všem ze společenského pohledu. Na to nesmíme zapomínat. A pak otázka, jaké obchodní partnery vlastně chceme ideál neexistuje. Dokonce vydámali se do jiných evropských zemí, tak zjistíme, že ne všichni stoprocentně respektují právní stát a tak dále. Takže kde hledat ty dokonalé partnery. A pak ještě se obrácím na studenty, když hovoříme o transparentnosti v obchodu. Transparentnost se zvyšuje, v praxi nyní si můžeme získat informace například o e, vyjednávání už v jeho průběhu, ale minulý týden jsem hovořil s europoslanci v Evropském parlamentu a jeden z nich se ptal, jsou e, dokumenty z vyjednávání s Japonskem k dispozici? A oni už jsou k dispozici od prosince, takže ani ten europoslanec neví, kde je najít. Nevím, zda to dělal na efekt, že se takto tázal. Takže na to musíme přijít a moje otázka směřuje vám. Jak na to? Vy přece sami se musíte cítit nositeli těch hodnot šíření informovanosti o obchodních dohodách. Jak bychom na to měli jít? Děkuji. A poslední otázka eh, od pana Čuje Spiněro. Excuse me. A lot of things at the same time. I'm really... Já se omlouvám. Měla už jsem toho dnes hodně. Děkuji, děkuji všem. Já myslím, že to je eh, rozprava, hm, která je velice věcná a stálo za to i uspořádá. Takže pokud je o tu sklenici, jak jste zmínili, takže já myslím, že v obchodní politice jsme zažili obrovský vývoj různými směry, různé nové dohody a rozšiřovali jsme perspektivu a i perspektivu lidskoprávní. A já myslím, že tady máme eh, dvě vynikající regulace, a to je otázka řešení konfliktu a potom eh, eh, vlastně i stanování podmínek, jako je trest smrti nebo mučení a podobně. Ale pořád ještě je co zlepšovat, pokud je obsah i implementaci. Já se na to chci podívat ale trochu jinak. Myslím si, že obchodní politika je důležitý nástroj z pohledu mm, politické geostrategie, protože Evropská unie musí mít svoji váhu na mezinárodní scéně a bez ekonomické váhy by to nešlo. A je třeba vzít do úvahy, že třeba Čína v posledních 15 letech eh, se stala druhou světovou eh, velmocí a předhonila v tomto aspektu Evropskou unii a Spojené státy. To je první velmoc na světě a je jisté, že e, tedy ten rozpor, pokud jde o tu váhu, kterou představuje mm, ten poměr e, světového HDP, tak to se redukuje, redukuje, až je to tedy jenom pár mm, procentních bodů. A mm, takže nakonec e, a America First, to není správné heslo. Já myslím, že eh, teď by to mělo být spíše America Only. Ale oni mají jasnou strategii, velmi dobře, eh, eh, dobře stanovenou strategii, protekcionářskou strategii. Je to podpořeno jednotnou fiskální politikou. Severoamerické politiky jsou podniky, podniky firmy jsou motivovány k tomu, aby se vrátili na půdu Spojených států Eh, protože to je všechno eh, v zájmu Spojených států a to je jejich strategie. Z pohledu EU, já myslím, že i my bychom měli eh, globálně hájit naši geostrategickou pozici. Třeba pokud nebudeme mít větší prostředky, které bychom věnovali na obchod, my vždycky tady z výboru předkládáme pozměňovací návrhy k rozpočtu v tomto smyslu a zde jste, protože bez toho by ty smlouvy neměly smysl. Je třeba, abychom i lépe se koordinovali na obchodní politiku s průmyslovou politikou, s politikou dopravní, s politikou infrastruktury, abychom se stali skutečně konkurence schopným regionem, který bude mít větší strategickou pozici a zároveň bude moci prosazovat své hodnoty a zájmy a pouze takto budeme více respektováni. Takže já bych chtěla znát, vědět váš názor, co si o to myslíte. Děkuji. sorry. Um, I think most of the... No, zdá se, že většina otázek směřovala mě. Nejdříve tady. Vaše byla ta první otázka. Nikdy si samozřejmě nemůžeme být jisti, jak VTO nakonec rozhodne, ale než vzneseme řízení či dáme podnět k řízení vůči určité zemi, musíme být stoprocentně připraveni a jistě si svou kauzou. Problém současný spočívá v tom, že odvolací orgán umírá a pokud se nic nestane do příštího roku, tak přestane existovat. Ono se to netýká pouze námitky vůči Číně. Jedná se o právě ten odvolací orgán, který je v krizi, takže tam my se usilovně snažíme, zda bychom mohli našimi návrhy tento orgán zachránit a odblokovat situaci způsobenou Spojenými státy. Navíc jde i o to, že ve VTO neplatí moderní pravidla. Mnohé záležitosti, z nichž vyníme Čínu, nová pravidla nepokrývají. Například potřebujeme pravidla moderně nastavena vůči státním dotacím a tak dále. A tam spolupracujeme s USA e a s Japonskem, abychom to pak mohli předložit všem členům. A i vůči Číně se snažíme eh, apelovat, aby se ujela své odpovědnosti, ono jinak je to VTO velice staromodní. Ale pracujeme na tom. Vaše otázka a pak myslím, že ještě se chce připtat pan Lange. Pokud by USA opravdu um, uvalila cla na uh, automobily, což doufám k tomu nedojde. Ano, přistoupíme k protiopatřením. Nechceme, aby k tomu došlo, protože tím se vše eskaluje. Ale to by rozhodně nebylo legitimní. Nelze tvrdit, že náš vývoj, vývoz vozidel do USA je bezpečnostní riziko. My se budeme snažit vše propočítat v souladu s pravidly VTO, nad to nepůjdeme a pokud by se komise dohodla se všemi členskými státy a ještě to předložila i parlamentu, vzneseme podnět. Jinak eh, zmínila jsem se i ve svém úvodním projevu, že je to tak, nevědujeme tomu dostatečnou pozornost, snažíme se mít v každé zemi kontaktní místa. Tam jde o zapojení malých středních podniků. Chceme působit i prostřednictvím obchodních komor. Máme i zde zvláštní oddělení pro malé střední podniky. Chceme mít vypracovat ještě uživatelsky přátelštější eh, webové stránky, ale ono je těch podniků opravdu mnoho. My chceme spolupracovat jak s podnikatelským odvětvím, tak i s členskými státy, tak aby všichni, kteří opravdu chtějí mezinárodně obchodovat, se cítili dobře v tom prostředí a byli si jisti, že vědí, jak na to. Je pravda, že je tam třeba udělat ještě více pro tu věc. Vaše otázka. Tam spíše jde o, mm, šlo o určitý návrh, ale já mohu reagovat tak, že naše komise je zaměřena na koherentní strategii, která propojí obchod, rozvoj, energetiku, životní prostředí, aby to byla taková široce střížená strategie. Máme země, které můžeme nazvat strategickými partnery a tam je to pak taková komplexní strategie, která je zaměřena na takové dlouhodobé záležitosti, čili nikoli pouze obchod či rozvoj. Je to něco víc. V jiných případech je to ještě třeba nechat dozrát, ale já spolupracuji se svými kolegy, kolegyněmi, uznávám, že ještě nejsme u konce. Já k tomu pouze dodám, že samozřejmě podporujeme opatření, která se objevila proti strategii tří pilířů a případná protiopatření, ta cla, mi se vyhrožuje v oblasti oceli či vozidel. A je zcela jasné, že my, Evropané, musíme hovořit jasnou řečí a položit všechny katy na stůl. Jsme v lepším postavení, než kdysi Kanada a Mexik Amerika a um, ono, když někdo řekne Amerika především, tak odpovědí by mělo být Evropané jsou jednotní. Chcete ještě k tomu něco říci? Ano. Možná bych si dovolila ještě reakci na něco, co zde zaznělo z úst paní komisařky, totiž omezené zdroje na ten monitoring. Všichni zde musíme nějakým způsobem pracovat s omezenými zdroji. Všichni jsme na pokraji možností, ale poměrně snadný způsob zlepšení monitoringu, zlepšení eh, podmínek eh, dohod je dát možnost zainteresovaným stranám vznést stížnost, případně informovat ty povolané. Tím se ty informace budou dostávat aktivním způsobem k vám ze strany těch zainteresovaných stran. Sankce. O tom už hovoříme tři roky, nikdo jich nevyužívá, fungují či ne. Ale v dobách, kdy stále ještě TTIP byl ve fázi vyjednávání. Měli jsme tam i vyjednavače pro zaměstnanecké a pracovní záležitosti a my jsme se obraceli na toho kolegu i tázali jsme se na systém sankcí, například v, ob- v oblasti nucené práce. A on řekl, kdybychom ty sankce neměli, bral by to někdo vážně? Nejde tedy o to, k těm sankcím pak opravdu sáhnou. Jde spíš o nastavení určitého mechanismu, který nutí partnery, aby tu záležitost brali vážně, protože ví, co mu nakonec může hrozit. Tak jsem to z té odpovědi vyvodila. A pak eh, zamyslíme-li se nad tím, zda je sklenice eh, poloplná či poloprázdná. Já jsem na té straně té poloplné sklenice přes všechny negativní a kritické připomínky. Mm, není vše ztraceno, připomeňme si, že máme i agendu OSN udržitelných cílů do roku 2030 a ty se týkají všech, včetně našich obchodních partnerů, ať už rozvinutých zemí, rozvojových zemí či mm, těch zemí někde mezi ty cíle máme a kdykoliv vyjednáváme nějaký obchodní díl a máme i ty cíle udržitelnosti, tak musíme mít na paměti, že když hovoříme o pojmu obchod, tak se jedná o férovou záležitost, záležitost, která musí respektovat jak pravidla, tak práva zaměstnancům, záležitosti týkající životního prostředí či pravidla ILO že se jedná o věci, které v obchodním smyslu by vše měly posouvat ku předu, nikoli být vyjednány na jejich úkor. Um, actually, can I just, um... Já mám doplňující otázku. Právě v oblasti pracovně právní, Líve o tom hovořila, USA šlo o krok dál než ta kondicionalita ex ante, v případě nafta, tam dokonce i mikrodohlíží na e, sazby, na platební tabulky, 13 eh, dolarů a tak dále. Souhlasíte s tím? To je otázka za milion dolarů. Je někdo schopen pochopit, s čím vlastně USA přišly. My jsme totiž se svými protěžky s odbory v USA navázali kontakt a ptáme se jich, mohli byste nám, prosím vás, milí zlatí, vysvětlit, jak, v čem to spočívá ten požadavek, určitý, určité procento toho, co se vyrábí, musí být vyrobeno zaměstnancem, který vydělává určitou sazbu hodinovou ale nikdo nám není schopen vysvětlit, v čem to spočívá. V moderním světě přece zboží už není vyráběno v jedné jediné továrně. Ono přece máme e, součástky, případně e, suroviny, které pochází z mnohých zemích a je ten požadavek naplněn, pokud se část toho vyrobí v USA a pak se to ale mm, dokončuje v Mexiku? Nikdo neví tedy nevíme, co to v praxi znamená. Well, maybe not on this. Možná ne v tomto konkrétním případě, ale čeho jsme svědky v ILO? My spolupracujeme jak s EU, tak s USA a Kanadou, kde tam, kde v Evropské unii sankce neexistují, tak tam ty sankce ale existují v obdobné situaci. A e, poskytujeme všem technickou podporu, jsme po jejich boku i dlouhodobě. No a jde i o například novelizaci zákonu v dané zemi. Jde o budování kapacit v případě sociálních partnerů. Ať už se jedná o malé střední podniky či jiné situace, abychom dosáhli všech cílů. Nejde tedy o to, že by ILO měla nějaký vyhraněný postoj, sankce ano či ne. Pracujeme se zeměmi, kde ty sankce existují, i tam, kde neexistují. Jde nám o takový dlouhodobější pohled, o dosahování určitých cílů. A to chci ještě jednou zdůraznit. Důležité je budovat důvěru a dosahovat eh, slušných eh, pracovních podmínek pro všechny. A nikoli pouze prostřednictvím obchodu, nýbrž i technickou spolupráci, podmínkami obecně, eh, bojem s nerovností či sociálním vyloučením. A nyní, když hovoříme o TEET, o zda ILO má nějakou páku, zda máme například mechanismus dohledu ne, tam nejde o to, že bychom na nějakou zemi měli uvalit sankce. Jde spíš o to, pokud se rozhoduje, tak eh, například poukážeme na určitou zemi, že tam něco nehraje. Ale zároveň to znamená určitý tlak. My bychom mohli eh, zaměřit tu naši e, zbraň přesněji, ale to, zda jsme účinní, spíše často závisí na tom, zda ta země bude brát vážně už to naše varování. My nechceme přijít o tu spolupráci s tou zemí. Nechceme za každou cenu někoho odrovnat. A tak chci přispět i k té diskusi. Já mám velice konkrétní otázku. Ta už se vynořila, když jsem ještě byl eh, ve Washingtonu a tam demokrati, kdykoliv, jakmile se dostali k moci, tak začali zavádět nové či navrhovat nové zákony, včetně mluva s ILO. A tam se ukázalo, že panují obavy, že dokonce i USA by ji zároveň porušila, protože tam se používá vězeňská pracovní síla. Do jaké míry ta úmluva IEO WHO svazuje ruce například rozvinutým zemím ve srovnání s rozvojovými zeměmi. Může to zopakovat? USA samotné mělo obavy, když se snažilo zavádět univerzální uplatňování umluvy o ILO a její zavádění například do obchodních dohod, že ji samo bude porušovat, například z důvodu vězeňské pracovní síly. Do jaké míry se ve vaší praxi omezuje, objevuje problém, že se i rozvinuté země cítí, že se jim svazují ruce e, touto úmluvou? Odpověď. Ne všechny, dokonce i rozvinuté země ratifikovaly umluvu o ILO. I Kanadě to trvalo dlouhá léta, než ratifikovala všechny kapitoly. Některý je to drobnost v jejich právním systému, která tomu zabraňuje, a rovněž i ten složitý ratifikační postup. Například, když má země mnoho provincií či nějakých správních celků, které ji musí rovněž ratifikovat, tak tam ILO poskytuje i technickou podporu. Zároveň ale musíte si dávat pozor jako země, když vypracováváte obchodní dohody a požadujete dodržování něčeho, co sami nedodržujete, tak rozhodně tím nevzbuzujete něčí dohodu, eh, důvěru, ani to nevede k reciprocitě. Čeho jsme svědky, když se tedy vrátím k vaší otázce, je, ne, že by šlo o svazování rukou určitým zemím, Zda tedy například těm méně vyvinutým zemím svazujeme ruce, či je to nějak namáhá. My, když jsme se tomu věnovali, tak jsme zjistili, že je to naopak, že naopak se jim to vyplácí. Tento typ obchodu. Vidím, že tady kolegyně přikivuje. Jde o to, že ochrana pracovně právní znamená, že více občanů pak je eh, zahrnuto do té ochrany zejména žen zaměstnankyň, ale musíme dále zkoumat, zda tomu tak opravdu je. Ale zatím tedy tomu tu mohu okomentovat právě takto. Vy ještě k tomu, ale nechcete něco dodat? Když jste hovořili o těch 16 dolarech hodinového platu, nevím, co to znamená, ale že pak máte určité preferenční eh, podmínky v rámci nafty, když někdo mm, platí a někdo vydělává 16 dolarů hodině. Já nechci být příliš drzý, ale ono to spíš zapadá do Trumpovy strategie. Vy si vyvážíte vlastní standardy, ale jaký je rozdíl mezi tím, že eh, nějaká země má určité normy a pak sami si snažíte něco prosazovat u sebe. Ona je to stará bolístka. Snažíte se za každou cenu prosazovat vlastní hodnoty a pak eh, na to navazují eh, normy v oblasti sociální ochrany a tak dále, ale nevíme, jak si s tím poradí podnik kdekoliv jinde ve světě. Prostě se eh, tím prodražuje jakékoliv opoziční produkt či služba a nevím, zda bychom měli být pro, ale Trumpovi to svědčí. Pokud chcete, aby Amerika na všem vyhrála, tak prostě na to jdete takhle. Ano, to je zajímavé, já na to navážu. A tady se obratím na, Edith, na Evitu kdykoliv eh, cestuji do jiných zemí a hovořím o vývozu ze strany EU, tak si často stěžují na hygienické normy, například um, farmáři v Mali a oni mají zvláštní slovo, které zatím u nich neexistovalo, alfatoxin. toxin jejich vývoz byl zničen a to byl velice lukrativní vývozní artikl, ale aflotoxin učinil přítrž jejich obchodu. Tedy, když to vezmeme v potaz, tak se zdá, že právě ty cíle vůči rozvojovým zemím a zároveň normy v oblasti ochrany potravin a zemědělských výrobků nejsou až tak směřitelné. Nevím, zda i vy jste zažila, Evito, podobné historky. Ano i ne. Dodám k tomu ale ještě něco, co ideálně zapadá do otázky, o níž hovoříme, totiž těch norem a normotvorby. Udržitelnost má své tři pilíře. Mezinárodní společenství se v roce 2015, když se hovořilo o těch udržitelných cílech tisíciletí hovořilo o to, že nemá cenu, nedává smysl vše nahlížet pouze z jednoho pohledu. Ať už hospodářského, nebo sociálního, nebo environmentálního. Ne, musí to být všechny tři záležitosti a to takovým návazným způsobem. Ono udržitelnost funguje pouze, pokud tam jsou přítomny všechny tři prvky. A na to se často zapomíná. Dnes tedy nelze prohlásit, že e, obchod je zatěžován sociálními a environmentálními záležitostmi. Ono to tak musí být to, že hovoříme o sociálních záležitostech, neznamená, že bychom měli zapomínat na hospodářství či na životní prostředí. Ne, vše musí být prokombinováno a záležitost norem. Ano, je to obtížné pro mnoho rozvojových zemí dodržet tyto normy, proto právě mm, ta eh, Development Corporation, eh, tedy spolupráce v oblasti rozvoje se tím zabývá. Ale jak už zde řekl předřečník, práce na těchto normách zlepšuje situaci i v této zemi. Uvnitř této země. Oni přece taky by měli chránit své spotřebitele. Tedy kdykoliv ty země mají pocit, že nedosáhnou na naše normy, většinou to hapruje i u nich. To je tedy takový širší problém. A my vlastně jim pomáháme řešit ten problém jim u nich. Někdy slýcháme argument, který zde zazněl, ale často vývozci čelí situaci, že musí dodržovat i naše například standardy, které si nastavují velké sítě supermarketů. Oni spolupracují s dodavatelem a tam je tolik podmínek. Často by bylo snažší, kdyby ta země mohla mít vlastní přísné normy v té oblasti, než aby na ní něco uvaloval. Ono by to bylo v zájmu té země. A to je důležitá oblast, kde ty průmyslové země jsou jakoby povinny podpořit infrastrukturu, která přinese kvalitu v těchto zemích. Paní komisařko, kdy asi ten požadavek na 13 eur za hodinu zapíšete do těch dohod, nebo přesně řečeno, co si o tom myslíte? To byla věc, která tady zazněla často. A není to výslovně uvedeno v dohodách o obchodu. Cena obchodování z EU, GDPR je další příklad. Dodržování pravidel EU, to mohou být věci, které představují velkou zátěž, aniž by se rozhodlo, jak to platí pro zbytek světa. To je pravda. Na jedné straně to tak je. Já myslím, že do obchodních dohod asi nenapíšeme, kolik eur mají mít za hodinu, alespoň krátkodobě ne. A je pravda, já, já jsem nebyla na Mali, ale v řadě dalších afrických zemí jsem slyšela stejnou stížnost. A souvisí to s se zákony nebo předpisy SPS a to hodně souvisí také s naší legislativou na ochranu spotřebitelů v Evropě. A já myslím, že to bychom neměli oslabovat. To by nenavýšilo důvěru vůči obchodní politice. Ale přesně jak říkáte, investujeme hodně do toho, abychom pomohli zemím, aby si vybudovali sami bezpečnostní agentury nebo něco podobného. Protože to nejenom ústavní obchod s námi, ale také s dalšími eh, zeměmi na světě, protože se zajistí vyšší kvalita. Je pravda, že Evropská unie je velký obchodník. Stanovíme spoustu norem, i když většina našich norem i mezinárodních norem víc než v USA, využíváme mezinárodní normy v mnohem větší míře a přijímáme hodně legislativy. A tom nebylo záměr GDPR, aby to byl obchodní nástroj, ale samozřejmě má, je to logický důsledek. Takže ano, Nějaké stížnosti byly, a také teďka i další země se snaží sami nastavit pravidla pro na ochranu údajů, protože musíme najít určitou rovnováhu. A poslední skandály v těch posledních letech dali najevo v spoustě zemí, že to tak je. Také Japonsko pracuje třeba na ochraně údajů a jiné země taky. Je to účinné, obchod musí být inkluzivní, jako to mluvíme dnes, a pokud to tak má být, tak na to bude mít vliv spousta našich předpisů, které nejsou určeny primárně pro obchod. Takže v jisté chvíli samozřejmě musíte něco udělat a možná teď ten limit je 16 eur, i když nevím, že by to nastalo velmi brzy. A co tedy data? To je kontroverzní věc i v komisi. Já myslím, že generální ředitelství pro obchod často říká, že by bylo lepší, kdybychom měli výslovnější pravidla v obchodních dohodách pro datové toky. Třeba jak to dělají Spojené státy. A pak by bylo aspoň možné zvolit na základě informací, jaké údaje se exportují a návrh doložek o datech eh, v dohodách o volném obchodu s Evropskou unii jsou slabší než jak je to třeba v TTP a podobně. Myslíte si, že to se bude měnit? S tím můžu souhlasit, ale to je takový kompromis mezi řadou zúčastněných stran v řadě oblastí a má to nepřímý dopad i pro obchod. Takže tak to je a ano, myslím si, že se to musí přehodnotit do budoucna. Líso, můžu se zeptat na pohled podniků, podnikatelů, protože instinktivně podniky nemají rádi předpisy, ale Slyšela jsem spoustu podniků, které říkali, že jakmile dodržujete předpisy EU, jak říkala komise, tak v podstatě dodržujete předpisy všude na světě. Takže když máte u nás nebo u sebe doma nějaké přísnější předpisy, je to jakási výhoda. Podniky si můžou stěžovat, když sem přijdou, ale počas se zjistí, že jim to vlastně pomáhá. Takže v rámci obchodních dohod za tohle tolik nelobují. Myslíte si, že je to pravda? My nemáme agendu deregulace mezi evropskými podnikateli, máme eh, agendu lepší regulace. A v tom je rozdíl. Je v tom rozdíl, protože. A teď se ještě vracím zpátky. Nejde jenom o množství, jde o kvalitu. A to tež platí pro obchodní dohody, stejně jako pro nařízení, pro předpisy. Je třeba zajistit, že to bude účinné. Předpisy jsou důležité za předpokladu, že naplňují cíle a souhlasím s tím, že žijeme ve společnosti, kde máme vysoké standardy z hlediska environmentálního, sociálního, z hlediska ochrany spotřebitelů. Evropské podniky jsou přizpůsobené těmto standardům a budou se dál přizpůsobovat a budou vytvářet nezbytné technologie, které nám také umožní plnit některé z těchto podmínek a dodržovat některá z těch nařízení. Víme třeba o změně klimatu nebo zmírňování dopadu změny klimatu. Je potřeba udělat hodně práce. Musí to vzejít z obchodní komunity a základem musí být technologie, takže my na tom pracujeme. Ale chceme také předpisy, které budou, nebudou bránit inovaci a to je pro nás velmi důležité jako pro podnikatele. Je to jedna z klíčových záležitostí jsou předpisy prospěšné i pro spotřebitele, pro občany, nebo brání naší schopnosti inovovat a soutěžit v zahraničí? Já myslím, že to není v zájmu nikoho, včetně spotřebitelů a nebo pracovníků, pokud budeme využívat regulace místo toho, abychom prosazovali své vlastní hodnoty a své vlastní podnikání, pokud budeme bránit v tom, abychom měli možnost inovovat a lépe soutěžit. Takže rozhodně co se týče dat a obchodní dohod, já myslím, že máme ještě daleko k ideální situaci. Je to rozhodně oblast, kde potřebujeme, a to zdůrazňuji, aniž bychom spochybňovali GDPR, to je velice důležitá věc, soukromí je velmi důležité, ale stále více také vidíme, že nás ohrozují kybernetické útoky a to platí i pro podniky. My čelíme kybernetickému zločinu. Každý den se stává, že někdo ukradne duševní vlastnictví a nebo technologie. Musíme být na to připraveni. Je to rozhodně oblast. Nejde jenom o soukromí údajů, jde také o bezpečnost údajů. Je to velmi důležité. Jde o naši budoucnost a naši schopnost být inovativní do budoucna. Pokud nebudeme chránit naši schopnost inovovat, tak jsme odsouzeni k zániku jako komunita. Děkuji. Could you say your name? Uveďte prosím jméno. Dobrý den ještě jednou. Já mám otázku na paní Malstromovou. A týká se to modernizace obraného obchodního nástroje Evropské unie. Evropské instituce v posledních pěti letech změnili příslušné nařízení. Teď máme dvě nová nařízení, která se týkají modernizace obchodních obraných nástrojů. Řada zemí obvinuje Evropskou eh, komisi z protekcionismu, protože chybí definice značného narušení v tom prvním nařízení. A taky by mě zajímalo, jestli ta poslední, ty poslední změny nařízení odpovídají předpisům VTO, protože jedna, to je jedna z věcí, na které poukazuje řada zemí. Například Čína, to byla první země, o které Evropská komise zpracovala zprávu. Děkuji. Já si nejsem jistá, že nás obvinuje hodně zemí. Já jsem slyšela stížnosti z Číny, ale pokud jsou ještě další, to mi uniklo. My jsme provedli tu modernizaci i proto, aby to bylo jasnější, aby bylo jasnější, co děláme, aby to bylo transparentnější, inkluzivnější, aby se ty procesy urychlily. Takže toto je nařízení, které jsme udělali samozřejmě s členskými státy jako zákonodáci. Já vím, že byly stížnosti z Číny. Eh, nanesli to ve VTO, uvidíme, jak to dopadne. Stejná otázka jako na vašeho kolegu. Z VTO člověk nikdy neví, ale když přijímáme nějakou legislativu i v obchodní oblasti, skutečně zdůrazňujeme, že to musí odpovídat mezinárodnímu právu. Z toho vycházíme, aby to skutečně odpovídalo. Dobře, nějaká země s tím jde do VTO, uvidíme. Ale my si docela věříme. Taky mám návaznou otázku na Čínu. A jde o interakci EU s Čínou. Já myslím, že EU se snaží být jakýmsi můstkem mezi Čínou a Amerikou, chce zachovávat vztahy s oběma. Oni, mezi, oni spolu nemluví. Máme také trilaterální iniciativu s Japonskem a USA, snažíme se také o bilaterální spolupráci s Čínou. Takže jak můžete být takhle prostřed vzhledem k tomu, jaké jsou tam vybušné vztahy. Já vím, že EU není nadšená z té trilaterální iniciativy s Japonskem. Možná právě kvůli těmto problémům. Jak je možné spravovat tyto simultánní vztahy? my se nechceme dostat do situace, kdy si budeme muset vybrat mezi USA a Čínou, protože taková situace není. My volíme multilaterální systém a snažíme se mluvit s každým. Samozřejmě z historických, politických a dalších důvodů máme mnohem víc společného s USA než s Čínou. A souhlasíme s kritikou USA na stranu Číny v některých případech. Ale jde o ty metody, které oni využívají. Já myslím, že toto by se mělo vyřešit v rámci multilaterálního systému. Takže pokud dokážeme nějak přispět k tomu, aby si tyto dvě země sedly za stůl a mluvili spolu, bylo by to fantastické. Nemám iluze, že to bude snadné, nemáme nějaký plán, protože, jak říkáte, prozatím spolu nemluví. Ale to by bylo to nejlepší, kdyby si sedli za stůl a mluvili o stejné věci. Máme vztahy s oběma, je to v některých oblastech různé, ale budeme v tom pokračovat a když to bude nutné, tak půjdeme do VTO a upozorníme na nějakou zemi. Budeme s nimi dál spolupracovat, budeme se snažit zjistit, jak postoupit ve VTO i s ostatními. Nemáme, neděláme si iluze, že budeme nějakým skvělým prostředníkem, ale pokud eh, dokážeme udělat aspoň něco pro to, aby si sedli za stejný stůl, bylo by to fantastické. Ale zítra to nenastane, podle mě. Dobře, já myslím, že tím můžeme uzavřít zasedání panelu a předám slovo panu předsedovi. Mnohokrát děkuji. Samozřejmě sklenice není plná. I nad rámec tohoto legislativního období musíme pracovat na dalším vylepšení. A možná, že jeden takový podnět, který jsem tady slyšel dnes, byla soudržnost – jsou další nástroje, které my máme jako společenství. Jde tedy o soudržnost s lidskými právy, s podnikáním. Jde o soulad eh, s pařížskými dohodami o klimatu, s SDG, o soulad s vnitrostátními opatřeními. Do budoucna Zřejmě budeme muset mluvit o tom, že obchod pro všechny bude v souladu s ostatními politikami, protože to je podle mě efektivnější. Takže myslím, že to byla dobrá zkušenost. Nebylo to, nebyla tam, nebylo to nuda. Chci poděkovat i studentům z obou univerzit. Mnohokrát děkuji. Doufám, že i pro vás to bylo zajímavé. Chci poděkovat panelistům a samozřejmě moderátorovi a také paní komisařce. Mnohokrát děkuji vám všem. A s členy výboru se uvidíme zítra v 9 hodin ráno. Všem ostatním přeji příjemný večer a také mm, příjemný zbytek roku.